Vážení kolegové a kolegyně, já se domnívám, že bychom měli začít. Již jsem slyšela, že tady je malý problém s automobilovou dopravou a proto někteří kolegové dojdou později. Je nás však zde dostatek, abychom alespoň začali. My jsme si naplánovali s Ines začít s naší zprávou, ale Trošku něco nám zbylo také ze včerejška. Reimböge udělal určitý úvod do možných záležitostí ohledně interinstitucionální dohody a nikdo na konci eh, zasedání neměl možnost zareagovat. A proto jsem také chtěla říci, že jsem dostala zprávu, že alespoň jedna osoba se přihlásila do diskuze. Chtěla bych je však upozornit na to, že v půl desáté každopádně tuto diskusi budeme muset ukončit, přestože budeme mít třeba seznam eh, eh, přihlášek do diskuze. Takže teď máme 10 minut k dispozici pro tuto diskuzi. Sí, muchas gracias, Juta. Eh, intentaré se... Děkuji, Juto. Já budu velice stručná. Je veliká škoda, že včera nezbyl čas na debatu o tomto tématu, protože si myslím, že je to zcela zásadní věc. Nejprve chci poděkovat eh, panu Bergemu za jeho návrh eh, vůči všem eh, skupinám, abychom všichni spolupracovali, ale stejně ani úplně nerozumím tomu, jakým postupem budeme postupovat dál po ústních dotazech a jaké kroky je třeba učinit. Pan Lamasury včera hovořil o cíli, k němuž všichni směřujeme, že to je mít opravdovou politickou diskusi s radou a ne s vyslanci na ta e, odborná témata, aby to bylo úplné politické vyjednávání. A to je náš opravdový cíl. E, vést skutečnou debatou e, s radou. A my v tomto výboru a v celém parlamentu chceme vědět, Především, jak by bylo možné financovat tyto nové potřeby, nové priority. Takže to potřebujeme nějakým způsobem kvantifikovat, tyto údaje získat, protože se nemůžeme pokoušet vést jednání třeba o 100 tisících na nástroj flexibility, což by bylo něco úplně jiného, než kvantifikovat nové potřeby. To by mohlo dosáhnout do milionů Jistě to nemusíme znát do posledního eurocentu, ale musíme aspoň v hrubě vědět, o čem je řeč, o jakých číslech, o jakých sumách a jakou strategií dospějeme k cíli. Pan Bege včera řekl, že by rád eh, vlastně vyčerpal úplně všechny nástroje, které máme Eh, k dispozici. Nevím, jestli tím myslel eh, to, že bychom neschválili eh, ten další finanční výhled, anebo potom ty následující. a možná, že by to mohla být další zbraň pro Evropský parlament. On se o tom příliš nešířil včera, ale rozhodně je to zbraň, kterou bychom mohli využít. Nevím ale, jestli bychom byli ochotni vlastně se dobrat až k těmto logickým závěrům. Toto tedy označil za cíl a také označil jasně strategii bez ohledu na to, co schválíme nebo co schválí komise a rada. Myslím, že na každý pád se musíme dohodnout, jak postupovat, jak pracovat v budoucnu. Nevím, jestli v této fázi ještě nějaký další poslanec se bude chtít vyjádřit, ale já si myslím, že bychom především měli vypracovat nějaké obecné pokyny a řídit se jimi protože včera jsem nepochopila úplně, kterým směrem vlastně se máme ubírat. Zia? Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další? Nikoliv, Reimere, chceš reagovat? Já věřím, že co se týče té zásadní orientace, eh, se jistě dohodneme. Ta otázka, na které eh, úrovni budeme vzájemně mluvit a jednat, není eh, zas tak těžká. Bude to trialog. V minulosti se vždy pomocí trialogu zaručilo, že vlastně i předsednictví bylo eh, zastoupeno na všech těch úrovních eh, s debatami eh, šéfů vlád a států a tak dále. A myslím, a to také je na pořadu jednání tohoto trialogu, jaký v jakém formátu se budou dít ty dohodovací pohovory. A tam by bylo správné, aby náš předseda nebo naše předsedající, eh, že tedy řekl jasně, že vlastně bude jiná jednací struktura i na straně eh, rady, aby skutečně eh, se odstartovalo vážné politické jednání. A teď chci zopakovat to, co jsem řekl včera a i jindy, když ani toto všechno nepomůže, tak bude eh, ještě eh, tedy k dispozici článek 324 Lisabonské smlouvy, podle něhož tedy, aby se mohlo jednat a dospět k cílům, je možnost, že třeba předseda Evropské komise a vlastně eh, osloví prezidenta rady a předsedu, a předsedu Eh, parlamenty a bude zvát k pravidelným debatám a pomocí, pomocí toho tedy prostě eh, takové, takové to eh, takovéto procedury se dospěje k nějakému alespoň obecné dohodě, co se týče základních, základních čísel toho rozpočtu. Takže by to byla taková politická ještě další dimenze na té nejvyšší úrovni, která by umožnila jasně stanovit, že parlament bude také pokryt eh, tedy pomocí eh, rozhodnutí z pléna a eh, názory předsedy. A potom otázka kvantifikace toho, co před námi bude, o to právě jde komisař řekl, že nemůže vlastně eh, navrhnout žádné revize, když nebude mít žádná konkrétní cíla. Eh, to je pravda a potřebujeme nějaký katalog negativních a pozitivních priorit, co chceme, co nechceme, co to bude stát, co bude s Galilem, opravný rozpočet pro ESVČ. Eh, e to nebude lehké, ale neřeší to otázky roku 2012-2013, jestli na tuto dobu budeme mít zase opravný rozpočet, nebo jestli bude ještě revize, musíme mít alespoň nějaký nástřel toho, o čem se bude v plánech eh, hovořit a myslím, že to jistí lidé mají v šuplících a musíme tady se k tomu dostat, abychom věděli, o čem bude řeč. Abychom tedy spolu nebojovali eh, ve strašlivě eh, zjitřených debatách. Takže je tady alternativa, buď to se navrhne nějaké e, slušné řešení, a nebo do dvou, do, další dva, tři roky spolu budeme bojovat a to by bylo velice neproduktovní. Proto tedy ta kvantifikace, proto nastavení určitých priorit a k tomu e, tedy přibude rozhodnutí, co se financovat dá, co se nedá a proto je také důležité, abychom vlastně měli možnost prosadit ty důležité instrumenty. Když třeba ta otázka 003 nebude dostatečně vyřešena, tak eh, vlastně vždycky se může eh, vyskytnout nějaká členská země, která nebude souhlasit. Takže to bude eh, naprosto zásadní pro to jednání že nejsme ochotni se vzdát těch nových práv parlamentu a musíme tedy eh, využít eh, všeho eh, rezerv, marží, politických jednání, abychom mohli tedy na této úrovně i na, úrovni na, i na základě uplynulých jednání mohli slušně pracovat. Takže z tohoto hlediska se domnívám, že bychom měli jít tímto směrem. Měli bychom tedy formulovat tyto předběžné podmínky a potom popsat určité prvky, o kterých se domníváme, že budou vyřešeny. A pokud do zasedání v plénu budeme o tom diskutovat v červenci a hlasovat v září, čili pokud tam nedojde k nějakému pohybu ze strany komise nebo také ze strany rady eh, či byli přizpůsobeni k finančnímu plánování, pak eh, skutečně jsem já toho názoru, že takhle to předložíme plénu a řekneme, návrhy odmítáme, prosím komisi, aby eh, předložila tedy nové návrhy. Je to však eh, možné pouze, když politické skupiny budou eh, eh, ochotny jít touto cestou, držet ty balíčky pohromadě, abychom se ne, tedy nepustili do určitého směru, kdy by nám komise předepisovala, co udělat i v rámci toho víceletého rámce. Takže děkuji, to byl vlastně závěr naší diskuze. My bychom si měli všichni zapamatovat to, co bylo řečeno. Držet balíčky pohromadě, držet se pohromadě také v politických skupinách a celý eh, Evropský parlament by měl držet pohromadě. To, co právě Reimer Böge popsal, tedy rozumná jednání a apelat apelovat na eh, rozumný postup v ramě. Eh, to je věc, kterou bychom měli také držet, eh, aby to nebyla ztracená snaha. Měli bychom se snažit však radu dát do, pomo- do pohybu společně s komisí, abychom nestratili naše eh, práva. Co se týče eh, rozumného postoje rady, tomu moc nevěřím. Nyní však eh, musíme říci, že musíme postoupit dál a pokud pan Lamasur jak pan Lamasur včera řekl, musíme tedy počítat s jednáním s ministerskými předsady, pak to možná bude dobré, ale kdybychom museli tedy eh, jednat členskými státy na jiné úrovni, pak nemůžeme počítat s rozumným postojem. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je také součást našich nástrojů. Musíme se snažit, aby rada se dala do pohybu a abychom také si udrželi naše práva. Nyní dávám slovo Inge, aby hovořila tedy o eh, souhrném rozpočtu. Děkuji moc krát. Já musím vždy eh, tedy přemýšlet o té velké eh, reformě a komise mm, předložila velmi náročný eh, na vrch, polovina článků má být přepracováno, proto se hovoří o recast, o revizi. Je to tedy skutečně ambiciózní projekt a poprvé společně s naším orgánem byly také předloženy návrhy prováděcí nařízení. To znamená, že máme eh, na eh, rukou eh, všechno to, co potřebujeme a gratuluji komisi za tento návrh. Již jsme začali pracovat na této záležitosti a doufám, doufám, že do konce roku budeme moci předložit návrh z právy. Je to skutečně obrovská záležitost a všichni by na tom měli spolupracovat společně s výborem KONT. Budeme tedy předkládat návrh, který je skutečně komplikovaný, ale ještě nikdy jsme nebyli tak blízko dobrému řešení. Zároveň však se přibližujeme tomu řešení a jsem velmi ráda, že je zde také generální ředitel. Tento recast před nás klade veliký problém a sice eh, ten první návrh komise eh, byl předložen a máme také eh, interinstitucionální dohodu z roku 2001, podle které parlament se zavázal v rámci revize zpracovat jenom ty články, které také zpracuje komise. Může se však stát, že cíle této dohody ukáží, že je nutné se věnovat i jiným článkům. A pokud revize znamená, že se nemůžeme některých článků dotknout, tak varuji před tím, že eh, by eh, mohl být eh, ohrožen také onen ambiciózní cíl. Jak se na to dívá komise, na tyto cíle? Pokud bychom byli skutečně vázáni těmi články, které také přepracovává komise, tak já bych musela ten první návrh na základě Lisabonu zdržet tak dlouho, než se dostaneme do konce a to tak, aby aby ony články, které já pokládám za nutné změnit, by mohly být změněny. Takže v tomto smyslu padá moje první otázka. S kolegou Rivelinem, se spravodajem v KONT, připravujeme schůzku se všemi stínovými spravodaji a vyzýváme všechny, aby spolupracovali na této záležitosti. V rámci této revize bychom museli také vyřešit otázku národních eh, postojů. Máme zde tolerant pardon, máme taky eh, chybu, kterou je možné tolerovat a i to bychom mohli zapracovat do našeho návrhu. Je to tedy skutečně ambiciózní záležitost, máme však eh, také šanci eh, udělat tento projekt na jednou. Výbor již připravil mnohé, měli jsme také slyšení a za to děkuji sekretariátu, protože to bylo výborné. Byla zde také frakce liberálů a socialistů, kteří měli mnohé řečníky a na základě základě mnoha podnětů eh, můžeme skutečně se dopracovat do dobrého návrhu. Já sama jsem nechala vypracovat studie eh, v oblasti eh, výzkumu můžeme skutečně dojít k určitému zjednodušení. Problém však spočívá v tom, že je to velmi komplexní záležitost a musíme se skutečně snažit o to, aby ty nejrůznější nástroje byly sladěny. Jsem však optimistická v tom smyslu, že eh, se nám podaří vypracovat dobrý návrh. Myslím si, že doba pokročila eh, i v této sněmovně eh, jsme tak daleko, že bychom mohli do toho zasáhnout hluboce. Druhá otázka. Eh, Náš návrh s jednodušením může se stát reálným návrhem. To znamená, že ty finanční předpisy pro následující eh, eh, víceleté programy od roku 2014 mohou být také realizovány. My se samozřejmě budeme snažit o dobré propracování, ale pokud ty finanční předpisy nebudou dodržovány, pak to bude zase obtížné protože musíme se vyvarovat toho, aby ta pravidla byla eh, rozdílná na nej, eh, těch nejrůznějších úrovních. Takže ptám se, co komise interně připravuje a bude to zapracováno do celého seznamu pravidel. Děkuji. Děkuji. Momentálně se nikdo o slovo nehlásí, proto teď e, přecházíme rovnou k vám, vaš, pane generální řediteli. Eh, otázky paní Gresle jste asi slyšel. Nejprve tady potřebujeme od komise definici revize, recast. A za druhé chceme vědět, jak to vypadá se zjednodušením pravidel, pravidel jestli znovu nedojde ke zdvojování pravidel. Oui, merci, présidente. Euh, je vais tenter... Ano, děkuji paní předsedající. Já se budu snažit eh, odpovědět na otázky paní Gresle. Mám před sebou příslušný dokument ve francouzském znění. Je to návrh nařízení o eh, rozpočtu a finančním nařízení o souhrném rozpočtu. Tyto návrhy se týkají celé řady eh, článků příslušného platného nařízení se cílem zjednodušit odpovědnost eh, celého systému accountability a eh, je zde také navrženo lépe finančně dimenzovat zdroje a podobně. Eh, nevidíme zde však eh, veliké problémy. Pokud eh, parlament se domnívá, že je nezbytné postupovat eh, ještě tak, že by se přizpůsobily další záležitosti, tak je nutné se na to podívat a ověřit to. Možná, že na konci eh, tento návrh bude ještě změněn a přizpůsoben tedy výsledkům Nyní je tedy otázkou, zda komise eh, je ochotná změnit eh, své eh, návrhy v jednotlivých etapách. Samozřejmě, že to spolurozhodování je dost komplikované komplexní postup. Ohledně onoho snu zjednodušit postup, já se domnívám, že já i můj kolega Ehm, jsme sledovali tento cíl zjednodušení eh, tak, aby to bylo eh, vhodnější pro uživatele, aby to bylo také výhodné pro uživatele, pro eh, zákazníky. To je to, na co jsme se hlavně soustředili v naší práci a doufám, že jsme v tomto smyslu pokročili, když samozřejmě nikdo není dokonalý. Eh, jde však eh, o skutečný pokrok v této záležitosti. Nyní k otázce vztahu mezi tím, co uděláme v souvislosti s tímto nařízením a se eh, odvětvovými nařízeními. Eh, my jsme se samozřejmě touto otázkou rovněž zabývali a naším cílem cílem tedy pana komisaře a generálního ředitelství pana komisaře se snažili, aby eh, se postupovalo konzistentně v rámci eh, finančního nařízení a v rámci eh, finančních eh, odvětvových předpisů, protože jinak by celá tato práce neměla smysl. Já zde nechci jaksi odhalovat interní tajemství, ale hlavním cílem který byl jasně identifikován, je právě toto. A pan komisař Lewandowski o tom také hovořil. A hovořilo o tom také celé kolegium komisařů. Chtěl bych vás tedy ujistit, paní Gres, Gresle, v tom smyslu, že jsme si vědomi této otázky a e, celá komise e, mobilizuje své síly v e, tomto smyslu a bude se snažit o konzistentnost v těchto postupech. Tolik mé komentáře a odpovědi na otázky paní Gresle. Děkuji, paní předsedající. So, dann habe ich jetzt... Takže teď mám dvě přihlášení eh, o slovo Jens Geier a potom další kolega. Děkuji, paní předsedající. My musíme eh, vyřešit tři eh, otázky. Za prvé je tady verze Lisabonského balíčku a změny, které jsou nezbytné v souvislosti se zřízením Evropské služby vnější činnosti. Moje otázka na komisi je ta, jestli bylo nutné předkládat tři separátní návrhy, protože máme, to je něco jiného, než kdybychom měli změnit jenom pár paragrafů a potom ještě věcná otázka, protože jsem se ještě nedostal k tomu, abych ty tři balíčky přeskoumal co do konzistence. Jestli se komise eh, chystá postupovat jinak, eh, nebo jak se eh, staví k tomu, že je potřeba rychle zprovoznit Evropskou službu vnější činnosti a te, že tedy úpravou eh, jejího provozu by se mělo začít. Já Co jsem, chtěl, se... chtěl říct, se týkalo té stany věci. Já myslím, že se o tom hovořilo včera na zasedání koordinátorů. Samozřejmě, musíme si to pořádně promyslet, protože na straně jedné jistě může být výhoda v tom, když budou všechny ty tři části balíčku dohromady. Ale zároveň musíme hovořit o tom, jaké jsou potřeby z hlediska služby pro vnější činnost. A bylo by dobré, kdybychom tuto část mohli dát právě do této Eh, sekce do této části týkající eh, se vnější služby a to tež se týká Lisabonské, té Lisabonské části. Mohlo by to být součástí Lisabonského balíčku, takže to budeme muset řešit. A já si nemyslím, že bychom mohli ještě protahovat další, eh, odkládat další části našich politik a jenom v zájmu toho, abychom měli celé finanční nařízení jako jeden balíček. Mě by zajímalo, jak by na to zareagovala komise. Děkuji. Helga, bitte. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já bych se ráda ještě vrátila k té obecné debatě o finančním nařízení. Už minule jsem hovořila o tom, jak to vypadá s možností zjednodušení určitých pravidel. Tedy nikoho nevyzývat, aby byl eh, nezodpovědný nebo aby se zabýval eh, korupcí a podvody a tak dále, ale na druhé straně, co se týče eh, skandálu eh, Xanterovy komise eh, bychom se měli zaměřit na větší pořádek i v malých projektech, protože je celá řada lidí eh, s dobrými nápady, které vyhodíme od Evropské komise, protože vlastně je příliš vysiluje složitost těch pravidel. A tady bych ráda ještě jednou poprosila komisi i paní Gresle, aby, se, aby k tomu zaujala stanovisko aby i tato obecná otázka zjednodušení finančních pravidel se pro nás stala velikým, eh, velikým tématem, aby to bylo přístupnější pro občany. Děkuji. So, jetzt habe ich kein... Dobře, teď se nikdo už další o slovo nehlásí, takže možná bychom mohli nechat odpovědět komisi na všechny tyto otázky, které tady padly. Ale já bych ráda ještě jednou zopakovala tu stupní otázku paní Gresle, protože když komise odpověděla, tak jsem neslyšela žádnou jasnou odpověď. Nám nejde o to, aby komise se hned z počátku zavázala eh, k tomu, aby eh, ty změny, o které my stojíme, aby ty změny eh, byly skutečně hned schváleny. O to nám nešlo. Nám jde o právní zhodnocení. A já bych byla velice zavázána, kdyby mě moh, mohl paní gener, pán generální ředitel poslouchat a ne poslouchat své kolegy, své služby. Jde mi tedy o právní hodnocení. Eh, můžeme my jako parlament ty články, které komise Eh, tedy ty články, kterým se komise eh, nevěnovala eh, v tomto trojném balíčku, můžeme my je pojmout sami, anebo potom přijde právní služba komise a řekne, takhle se to nepředpokládalo a proto je to zakázáno. To byla naše úplně první otázka. Takže o, na tuto otázku prosím jasnou odpověď a potom také na otázku, jak je to vlastně s těmi třemi uh, s třemi díly eh, toho eh, změněného návrhu rozpočtu. Ano, paní předsedající, k tomu prvnímu bodu zde eh, nemohu přijmout určité závazky. Možná, že jsem to řekl trošku eh, komplikovaně, ale všechno závisí na tom, jak se celý eh, proces spolurozhodování vyvine. Eh, vše závisí na vývoji této zážitosti a na tom, jak komise pravděpodobně bude muset reagovat. Pokud vše půjde rychle, tak pravděpodobně se to do komise již nebude znovu vracet. A pak komise by nemohla nic udělat. Pokud však se bude postupovat jinak, tak komise bude možná eh, ověřovat návrhy eh, parlamentu. Ale k té otázce tří různých návrhů, tam eh, se domnívám, že pan Verm to velmi dobře schrnul. Eh, máme určité lhůty, které jsou rozdílné, závisí na naléhavosti a eh, to bylo řečeno již několikrát. A podstatné přitom je to, eh, abychom měli k dispozici také změny finančního nařízení, tak aby ESVČ e mohlo fungovat. Pokud ne proběhnou změny, pak tato vnější služba prostě nebude existovat, protože nemá žádnou eh, rozpočtovou eh, linku. Je to velmi jednoduché. A to znamená, že trváme na tom, aby změny eh, toho finančního nařízení, které jsou nezbytné pro to, aby začala fungovat vnější služba, eh, byly eh, provedeny co nejrychleji. A to tak, abychom mohli ověřit návrh eh, rozpočtových eh, eh, prostředků pro vnější službu, abychom mohli navrhnout tedy jejich rozpočet, tak, aby vše mohlo fungovat, dejme tomu, od podzimku. Ať již to bude první říjen nebo první listopad, to nevím, ale vím, že Všechna tato ustanovení jsou eh, nezbytná proto, aby vnější služba začala fungovat. A eh, ještě k těm technickým adaptacím na základě Lisabonské smlouvě. Zde jsme vlastně ve stejné záležitosti. To znamená, že všechny subjekty by měly mít možnost využít eh, toho pokroku, kterého bylo dosaženo v rámci Lisabonské smlouvy. Pokud by eh, určité ustanovení finančního nařízení nebylo připraveno, pak eh, prostě nezačne tato část platit. A zdá se mi, že především Evropský parlament by se měl snažit eh, o to, aby tato ustanovení začala platit co nejrychleji, jinak bychom zůstali eh, u těch starých ustanovení interinstitucionální dohody, což by mohlo vést k určitým problémům v tom každodenním řízení a provádění rozpočtu. Víme všichni, že debaty o návrhu komise ke změnám, které jsou navrženy, v tom velkém návrhu na revizi, na přepracování, to jsou návrhy, které potřebují určitý čas. A pravděpodobně můžeme počítat s dvěma lety na toto přepracování. Nemůžeme si však dovolit čekat dva roky ohledně platnosti ustanovení k fungování vnější služby Myslím si, že to by nebylo v zájmu institucí, aby se čekalo dva roky před ustanovením technického rázu, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Tolik tedy důvody, proč komise zvolila tento postup co se týče jaksi intelektuální úrovně, nás to příliš neuspokojuje, ale snažíme se o praktické, efektivní řešení a snažíme se o to, aby se pracovalo co nejrychleji. Eh, děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Já jsem byla právě na to upozorněna a vás chci také všechny upozornit, že v našem vysvětlení budeme chtít učinit vše proto, aby co nejprve se vše v souvislosti s Lisabonskou smlouvou také zrealizovalo a k tomu také bude patřit to, eh, co se týká ESVČ a eh, potom ještě dalších Eh, dopadu Lisabonské smlouvy. Vše je potřeba implementovat co nejdříve. Teď se hlásí ještě o slovo Ingeborg a potom ještě Salvador? Ne, ne, ne, ne. A potom tento bod uzavřeme. Děkuji. To bylo opravdu velice jasné, takže teď už mi nezbývá nic jiného, než tedy se věnovat znovu tedy to přepracování. První smlouvy to znamená Lisabon a musíme tedy co eh, nejdříve se věnovat zjednodušení. Takže když vlastně budeme moci eh, fungovat eh, fungovat samostatně, nejsme vázáni. Já nejsem vůbec proti tomu eh, tedy pracovat na těch věcech co nejrychleji. Já se také těším, že je budu mít ze stolu, ale musíme také postupovat v zájmu parlamentu. A komise jako kdyby nás nutila vlastně se věnovat eh, nejprve něčemu, co třeba my bychom nechtěli. Takže ta první věc tedy, co se týče SVČ, toto přepracování závisí na tom, abychom se podívali na celou tu konstrukci. Já eh, nemohu nastavit eh, systém kontroly, než budu znát celý ten, celou tu konstrukci. Z toho je potřeba vycházet. Tak to musíme postupovat. A ta otázka, kterou vám eh, položila Inge, je důležitá. Ku, ku příkladu článek 1, také důležitý pro SVČ, ten se měnil třikrát v, každé, v každém přepracování. Takže by bylo dobré, aby tedy se tento článek jedna přepracoval jednou, ale musí tam být všechno, co tam eh, bude potřeba pít. Aby tam byli uvedeni všichni, kteří třeba nebyli, eh, nebyli uvedeni v rámci Lisabonské smlouvy. To všechno se tam musí dostat. Takže všichni eh, zúčastnění by se měli snažit o to, aby se do toho článku dostalo úplně všechno. Všechny instituce, které vlastně jsou vyčteny Lisabonské smlouvě, včetně ESVČ, to všechno se musí dostat do článku 1, abychom se ho potom abychom se mu potom nemuseli věnovat těch dalších přepracování. Eh, pro nás by bylo důležité znovu ještě tedy prostě mít další vysvětlení, co se týče tedy toho přepracování co můžeme. Co se týče Lisabonské smlouvy, to je jasné, co jsme vlastně v tom uh, sjednávání dohodli, to je jasné. Tam, na tom otázky nejsou, ale pak je otázka, jak skutečně dosáhnout toho zjednodušení. Proto je také ten lisabonský návrh tak důležitý. A v tom přepracování se eh, musíme věnovat především objasnění právních vztahů. A a prozatím, co to ještě není, není eh, hotovo, tak musíme v zájmu parlamentu postupovat tak, abychom mohli tyto úkoly eh, splnit co nejlépe. Paní eh, Tripelová, my jsme už při posledním přepracování dosáhli toho, aby byli uvědomováni příjemci. A teď máme znovu ten problém, že ti malí příjemci si neporadí s těmi složitými předpisy, takže bychom neměli eh, vyrábět příliš složité předpisy, které jsou, důle, které jsou těžké, těžké k interpretaci i pro eh, komisi. Takže tuto chybu nesmíme znovu zopakovat. Co se týče zjednodušení, už jsme udělali mnoho, ale ku příkladu eh, v oblasti výzkumu tam máme hlavní problémy a také problémy s úroky z předfinancování. Pravidla pro, pro účast na rámcovém programu pro výzkum. Tady je ta otázka k vyřešení a tam v předfinancování jsou, ty, jsou ta pravidla eh, výpočtu úroků velice složitá, takže eh, to by bylo dobře prosadit i ze strany komise máme, máme pravidla pro rozpočet i u těch specializovaných fondů, ale když nám to komise sama neumí vysvětlit, tak se obávám, že i pro nás to bude velice obtížné, takže by bylo, pane generální řediteli, velice eh, důležité, aby se nám podařilo dosáhnout skutečně eh, velikého zlepšení. Eh, a co se týče toho troj balíčku, na tom se musíme snažit o mnoha zlepšení. Děkuji. Tím je tento bod Eh, tedy uzavřen a teď se dostaneme eh, k bodu 19. To se týká informace eh, agentury pro soutěž a inovace, která od nás chce dostat zelenou aby mohla eh, uzavřít smlouvu na eh, budovu a zpravodajkou je Monika Holmajer. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Eh, stručná informace, co se týče projekt budovy ECI. Já jsem se s kolegy pokusila tedy vám dodat veškeré dokumenty včas, takže máte informace dostatečné, ale chci také poznamenat, že u řady eh, věcí jsme museli velice pečlivě zkoumat, než jsme se do, dozvěděli, jaké jsou skutečné náklady, které vstoupí do rozpočtu. A e, samozřejmě, když se člověk zeptá, tak dostane odpověď, ale museli jsme, se op, museli jsme opravdu jak, jaksi velice důrazně. E, měli jsme tam e, agenturu e, CI, která byla e, zřízena a v roce 2006 e, byla e, v Mado Towers a potom v roce 2008 další budova, další tedy čtvereční metry, budova Orbán a obě dvě ty budovy jsou vlastně počítány zvlášť. Jedna, v jedné té budově stálo ten nájem 415 tisíc a potom celkem 781 tisíc. Pracovníci byli tedy rozděleni do dvou budov, nebylo to vůbec optimální. A teď má ta budova Orbán být stržena. Takže byla eh, vypsána veřejná eh, soutěž a ta poslední agentura vlastně eh, zřídila měla, zorganizovala tři ty veřejné soutěže, eh, přišlo 26 nabídek, dvě ty nabídky splnily veškerá kritéria a na základě nich tedy se eh, zvolí vhodný projekt. Je to budova na Place Rogier 16 v Bruselu, patří Immobilier Royal Rogier SCS a chceme tam pronajmout přes 6 tisíc čtverečních metrů kancelářský ploch, potom ještě archiv a potom ještě 1,40 parkovacích míst a ty eh, náklady jsou ve smlouvě a jedná se o miliardu 160, eh, milion, milion 116 eh, tisíc euro a pak tady jsou náklady na vybavení a tady byla řada kritických připomínek, to by si komise ještě měla promyslet, eh, ty náklady na ty náklady na tu modernizaci vlastně více-méně eh, pokrývají úplně základní vybavení, to znamená okna, dveře, podlahy a tak dále. Takže to není jenom vybavení třeba přístroji, ale je to vlastně skutečně vybavení základním nábytkem což znamená, že to celé ve finále bude přece jenom ještě o něco dražší. Ten komplex budov eh, Myslím, že je dobře položen, je mimo Evropskou čtvrť, ale má dobré spojení. Je, je to asi tři kilometry od budovy Berlamontu a eh, jsou tam odpovídající bezpečnostní standardy a i energetická situace. takže, eh, takže se tam vejde, eh, vejde i eh, bezpečnostní personál, bude tam kantýna a, a tak dále, protože i v blízkosti jsou další nějaké úřady, takže to je docela pozitivní. Ta smlouva se uzavře na 15 na 15 let, takže z tohoto hlediska je to docela výhodné a samozřejmě se musíme zeptat, jestli ta agentura ještě bude těch 15 let celých vůbec existovat, to je potřeba ještě přeskoumat a eh, musíme se rozmyslet, jestli i po této době budeme tu agenturu potřebovat. Jestli ano, tak to jinak vypadá všechno dobře, co se týče těch navržených nákladů. A co nás vždy také zajímá, je téma asbest a uh, tam v některých dílech asbest byl, ten materiál ale byl vyměněn, takže teď tam žádný asbest není. Z rozpočtu se žádné další prostředky eh, vyžadovat nebudou. Ten rozpoč, rozpočet na 2010 a 2011 už zohledňuje eh, eh, další personál, který bude k dispozici a i odpovídající kancelářské výměry. Já jsem se ptala, proč vlastně bylo v minulosti eh, použito, eh, použito dvou budov eh, a vůbec se nepočítalo s nárůstem počtu pracovníků, že by bylo dobré preventivně tedy tento aspekt zabudovat do této smlouvy. S touto budovou se tak stalo, takže já vycházím z toho, že v nejbližší době nic navíc na tento rámec financovat nebudeme muset. A e, co se týče toho užívání, je tam ještě další věc, která ty náklady e, zvýší, že tedy budeme muset také mimo nájem budeme muset hradit údržbu. Takže se na tom musíme ještě zamyslet. Takže celkem to bude 1 e, milion 495 tisíc euro a k tomu ještě údržba. V zásadě myslím, že se to schválit dá, ale to téma toho takzvaného vybavení eh, v těchto smlouvách eh, bychom si měli v nadcházejících měsících přece jenom ještě blíže podívat, protože Eh, protože eh, tyto smlouvy na to takzvané vybavení se potom vlastně eh, nedostanou do, toho, do té veřejné soutěže a spíš se dávají vlastně soukromým uchazečům. Takže v tomto smyslu se za ten projekt přimlouvám a doufám, že zpravodaj to také uvidí podobně. Děkuji, Moniko. Já myslím, že na tomto místě se budeme muset na to ještě podívat. My máme parlamentní zprávu, kterou jsme vždycky tlačili k tomu, aby eh, tedy vždy plánovalo využívání budov velice opatrně a bylo by dobré, aby i komise třeba vypracovala nějaké závazné pokyny, kterých by se řídil, kterými by se řídili všichni při hledání nových budov a při jejich, při jejich nájmu a údržbě. Karla Klung se hlásí o slovo. Děkuji. Děkuji, jenom stručně. Děkuji. Paní zpravodajce, která odvedla skvělou práci, když se snažila odhadnout skutečné náklady nebo vypočítat skutečné náklady na tuto budovu. Já myslím, že ta myšlenka je dobrá. Je to jak ekonomicky dobrý nápad, tak eh, i to z hlediska prostoru zajištění vhodného prostoru pro agenturu. Ale když dáme ty náklady na renovaci, když k tomu přidáme, bude to na 15 let, oficiální mandát je jenom do roku 2015, takže tady je určitý e, rozpor, protože už to předpokládá, že bude agentura pokračovat ve své činnosti i dále, ale to nemáme zaručeno. Já nevím, jak to bylo, jaká byla zvyklost v jiných podobných případech, kdy se přijímala taková řešení, ale já bych aspoň spontánně asi nepočítal s nějakým systémem, rekonstrukce nebo renovace, který překračuje dobu působení agentury, i když ano, je možné, že bude pokračovat dál, ale měli bychom najít asi nějaké řešení. Jinak si myslím, že se to eh, dává správným směrem. Ano, děkuji. Já se domnívám, že i toto by mělo být v těch pokynech uvedeno především pro exekutivní agentury, které eh, existují po určitou dobu. Tedy eh, ještě jednou Monika, prosím. Ano, na základě smlouvy můžeme eh, tuto smlouvu opustit o pěti letech. Znamenalo by to však, že nájem eh, se pak změní. Už by nebyl spočítán na 15 let, ale na pět. Eh, když bychom to spočítali na pět let, tak to bude vypadat zcela jinak. Vypadá to celkem jako cirkus viciosus a chtěla bych upozornit tento výbor na to, že eh, budeme také ještě hovořit o rozpočtových eh, pravidlech a měli bychom mít eh, také přehled o tom, které budovy byly povoleny komisí a které ne. Tam totiž jde o veliké částky a při tomto rozpočtu, rozpočtovému výboru parlamentu nebylo předloženo. Takže nevím, proč ten systém předkládání ke schvalování je rozdílný. I to bychom měli nějak sjednotit. Ano, děkuji. Já se domnívám, že je to dáno také tím, že to je exekutivní eh, agentura a nikoliv služba eh, komise jako taková. Eh, my jsme do příslušných předpisů pro exekutivní agentury napsali, že agentury nám musí předkládat zprávu o svých budovách a musí nás vždy se zeptat, jak postupovat. Eh, to je tedy jiný postup, než jak postupuje komise obecně. Já jsem vždy pro určité pokyny a myslím si, že však nemůžeme mít jedno pravidlo eh, pro všechny, ale měli bychom mít eh, určitý směr, který by byl stanoven pro všechny. A když říkáš, že na tom chceš pracovat, tak máš naši podporu. Nejdříve však musíme rozhodnout o tom, zda skutečně návrh se zpravodajky přijmeme a zda k tomu nebudeme vypracovávat zprávu. Tedy eh, prostě vezmeme na vědomí to, co mm, tato agentura eh, chce učinit. Je někdo proti? Nikoliv, takže zpráva nebude vypracovávána a tím jsme mohli tedy uzavřít tuto část. Eh, nyní dojdeme k přenosům a k dalším záležitostem. Eh, již nyní bych však chtěla říci, že Roberto Galtieri zde bude zase ve tři čtvrtě na jedenáct, aby nám eh, předložil zprávu o tom, jakého výsledku bylo včera dosaženo a co bylo tedy sepsáno a dohodnuto. To znamená, že nyní budeme hlasovat a, a poté se budeme zabývat eh, ještě jednou vnější službou. So, dann haben wir Trans Takže máme před sebou převody, ano. Transfer numero 16. Číslo 16, převod číslo 16. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, v Kobu News je zmíněno celkem pět takových převodů. A já si myslím, že nastal čas rozhodnout o 16 a 17 a já navrhuji, abychom ty zbývající tři nechali na další zasedání. Tyto návrhy dorazily v uplynulých několika dnech. Neměli jsme zatím čas rozhodnout o podrobnostech. E, mně se nepodařilo navázat ještě kontakt se všemi dalšími frakcemi, ale pokud jde o šestnáctku a vlastně spolu se sedmnáctkou, abychom to urychlili, tak já bych osobně navrhoval jejich přijetí v obou případech. Možná, že někteří kolegové vznesou otázku, ale obecně řečeno já doufám, že odpovědi budou přijatelné a že budeme moci hlasovat pozitivně. Jsou nějaké otázky? Inge, pardon. Děkuji, paní předsedající. Uh, ono to bylo uh, namáhavé vlastně si to přečíst. Ten první dokument má uh, 67 stran, takže nebylo lehké Eh, tedy dosáhnout nějaké transparentnosti, ale při troše snahy to přece jenom šlo. A eh, v mezi dobí jsme dostali Excelovou tabulku od roku 2005 eh, na, do roku 2008 vydala komise 608 milionů euro na různé studie na, za čtyři roky. Je to tedy tato částka a generální ředitelství 158 milionů euro. Já nechci říci, že tyto prostředky máme hned eh, uvolnit, ale ráda bych odpověď na některé otázky. Když se podíváme na tyto dokumenty, tak přijdeme eh, eh, na to, že vlastně se pořizovaly tiskárny, mě by zajímalo, jak to, že při externích konzultantech a vypracovávání studií kupujeme tiskárny. A nejde, ne, nejde přece. A potom, potom jsem tady eh, přišla na položku eh, židle z IKEA. Eh, nevím, proč tedy je potřeba nakupovat židle a další zařizovací předměty za 714 tisíc euro. Kde se to tam vzalo? A potom máme společnosti a firmy, které dostaly opravdu peníze. Salko Belgie 22 milionů euro za stejné služby a potom ještě otázka, eh, vlastně čím se zabývá zpracování údajů generálního ředitelství, když vlastně tady se na to eh, vydá na outsourcing 158 milionů euro. Takže to by mě opravdu zajímalo, co vlastně dělá generální ředitelství pro zpracování údajů, co tak důležitého získalo toto GŘ od těchto konzultantských firm, že to stálo tolik peněz. A, takže takové odpovědi by mě těšily a jestli ty odpovědi nedostaneme, tak to bude muset jíst, jít přes výbor rozpočtové kontroly a, a e, tedy e, proces pro udělování absolutoria a tak dále. Takže tento čas bychom si měli ušetřit. Děkuji, Karl Haltlund. Děkuji, paní předsedající. Jenom stručně, co se týče toho převodu 24 Balcké moře, já Chápu spontánní přístup eh, Lasla. Eh, ten dokument přišel pozdě a eh, tu otázku jsem inicioval já sám. Tento převod je v souladu s tím, o čem jsme hovořili s komisí a jsem velice rád, že komise činila vlastně v souladu s politickou vůlí tohoto parlamentu a myslím, že ten převod je naprosto přijatelný, takže já osobně by byl proto o něm dnes hlasovat, ale samozřejmě za leží na zpravodaji a na jeho vůli, ale myslím, že je to velice dobrý a vhodný převod. Teď eh, bych dala eh, slovo komisi, aby odpověděla na otázky paní Gresle a potom ještě nám znovu eh, poreferuje zpravodaj. Euh, ano, děkuji, paní předsedající. Musím říci, že v tomto stádiu nemám odpověď na otázku paní Gresle ohledně tiskáren. Samozřejmě, že se na tuto záležitost podíváme blíže a zcela Souhlasíme s tím, že tato informace je nezbytná a to, co nejrychleji, ale jistě to nebude nic komplikovaného. Jsem přesvědčen o tom, že eh, ty důvody jsou jistě přijatelné. Což znamená, že je pro nás důležité to, aby ta výhrada k této položce 26011 byla zrušena a já se domnívám, že jsme povinnost vysvětlení splnili, tak jak to od nás bylo požadováno. Všechny prvky nyní tedy byly předloženy a chtěl bych je říct, že ten nedostatek položek plateb jsou nyní pro nás poněkud složité a v oblasti IT a také v oblasti eh, lidských zdrojů eh, se musíme skutečně snažit, aby ty připravené smlouvy byly také prováděny. Děkuji. Ano, děkuji vám. Já předpokládám, že informace skutečně bude předložena včas, tak aby Inge Kresle již nemusela tuto otázku opakovat ve výboru konta. Laslo Sorian, prosím. Eh, Když poslouchám vaši, vaše připomínky, paní předsedkyně, tak bych navrhoval možná tedy pro teď hlasovat kladně, ale vždycky je nebezpečné. Když někdo dá nějaké velké vysvětlení, dlouhé vysvětlení, které vždycky vyvolá nové eh, otázky. Já si myslím, že otázka Inge byla na místě, a ta odpověď až do teď je jenom slib, že dostaneme odpověď. Otázka je, zda je komise v pozici dá nám odpověď na, dát nám odpověď na dalším zasedání. A my jsme slyšeli, že mají nějaké problémy. A když dostaneme tuto odpověď od komise, tak já pak mohu předložit tedy ten svůj definitivní návrh. Ano, pane generální řediteli, vy jste tedy vyslechl požadavek z pravodaje, žádá vás tedy, abyste odpovědi zodpoví, poskytl eh, ještě před eh, poskytnutím tedy doporučení eh, zpravodaje. Ano, děkuji. Příští zasedání eh, tohoto výboru je 13. 14. července. To znamená, že to je těsně před prázdninami. A znamená to také eh, ohledně podpisu smluv, že eh, můžeme se dostat do obtíží kvůli eh, tomu, že začnou prázdniny a že se vše posune o září. Ztratili bychom tedy vlastně tři měsíce času. A jak jsem již řekl, naše služby lidské zdroje a služba IT požaduje, aby toto bylo vyřešeno řečeno naléhavě. Eh, proto prosím, abyste přijali eh, odpovědi ohledně eh, té toho outsourcingu a já se domnívám, že jsme projevili silnou vůli kooperovat v této záležitosti. Slibuji, že vysvětlení poskytneme k těm otázkám paní Gresle. Přál bych si však, abychom tuto záležitost mohli rychle realizovat, ale samozřejmě je to v rukou parlamentu. Já vielen Dank. Děkuji, pane generální řediteli. Naše pravidla pro eh, zacházení s převody Eh, podporují vaše přání, abychom rozhodli dnes. Máme závazný termín 2. července a do té doby nemáme žádné zasedání, takže dnes budeme muset rozhodnout jinak. By to stejně bylo tak, že by žádost komise eh, vlastně se nemohlo nijak, eh, nijak splnit. Pan Eh, zpravodaj. Když jsem vyslechl tu odpověď a pochopil tu situaci, navrhuji a podporuji ten návrh. A pro mě vzhledem ke spolupráci s komisí v minulosti tento slib, který jsme právě vyslechli, je uspokojující. Samozřejmě, že komise by měla vědět, jestli odpověď nebude jasná a když bude problematická, takže z toho vyvodíme důsledky, ale to je něco jiného, netýká se to tohoto převodu, neboli můj návrh je pozitivní. Mohl bych se vyjádřit ke stanovisku kolegů z ALDE? Jak už jsem řekl, eh, zpočátku já jsem neměl příležitost debatovat s dalšími frakcemi o tomto. Byla to hlavně skupina Libe, eh, která v první linii eh, se věnovala této strategii pro Baltské moře a podpory se jí dostalo i ze strany dalších skupin. Takže podle mého je to pro Evropskou unii velmi důležité a vzhledem k tomu, že to stanovisko je pozitivní, bylo to také stanovisko mého týmu, takže nebudou-li žádné námitky ze strany ostatních skupin, navrhuji schválit toto řešení pro Baltické moře teď. Äh, Dobře, takže teď äh, se můžeme pustit do hlasování, ale hlasovat budeme odděleně kdo eh, společně se spravodajem je pro převod číslo 16. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržel. Děkuji. A teď tedy převod číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Jedna osoba se zdržela. A nyní 19 a 23. To bude při dalším schromáždění. A teď převod číslo 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nikdo. Výborně. Jednohlasně schváleno. Dobře. Děkuji a teď tedy, eh, tedy rozpočet komise a převody jsou hotovy. A teď bod číslo 21. A to jsou ostatní oddíly rozpočtu. Spravodajem eh, byl Vladimír Manika. A jde o převod 02, kterému se budeme věnovat nejprve. Děkuji, paní předsedající. Ano, Převod číslo dvě byl jediný zapsán eh, v seznamu v našem programu. V mezidobí eh, byla ještě řada dalších transferů. Jde tady eh, u tohoto převodu o Evropský soudní dvůr. Možná, že si kolegové vzpomenete, že při sestavování rozpočtu na rok 2010 jsme dali jeden super horizontální pozměňovací návrh, kde všem institucím, které mají vlastní překladatelské služby, dali do rezervy 5% s požadavkem, aby když prokáží vzájemnou spolupráci, že tuto rezervu bude možné rozpustit. A důvodem tohoto kroku bylo to, že v roce 2006 Evropský účetní dvůr ve své zprávě uvedl, že instituce, když se dostanou v určité fázi ke stropu svých možností, to znamená při velkém náporu práce a nestíhají pomocí vlastních kapacit zvládat všechny překlady, tak si eh, zvykli automaticky objednávat externí eh, překlady bez toho, aby se přesvědčili, že třeba nejsou volné kapacity v jiných institucích. Tím jsme přicházeli o Eh, asi 11 milionů eur, jak zjistil účetní dvůr touto činností. Proto jsme všechny instituce vyzvali, aby prokázali, že plně využívají své kapacity. Máme tady návrh Evropského soudního dvora, který je svým způsobem specifický, protože Evropský soudní dvůr potřebuje eh, zvláštní překladatele, lingvisty, takže není možné jednoduše externě jejich e, problémy řešit. Evropský soudní dvůr má obrovský nápor překladů a již ke konci dubna byl nucen využít více než 43 e, svých prostředků kvůli tak velkému náporu a e, jejich vlastní překladatelé nestíhají nic jiného, takže není možné je využívat pro překlady jiných institucí. Pro prostudování tohoto dokumentu, paní předsedající, navrhuji, abychom souhlasili s uvolněním té 5% rezervy pro Evropský soudní dvůr. A můžeme o tom hlasovat. Rád si vyslechnu případné protinávrhy i když, paní předsedající, je to vlastně jeden balík. Eh, kolega vás asi právě informuje, že se jedná o velký balík. Jedná se totiž o rezervu pro téměř všechny instituce, což eh, Příště se to bude projednávat jako jeden balík, ale vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr svůj návrh předložil včas a je svým způsobem specifický, proto bych navrhl, abychom o tomto návrhu hlasovali jako o prvním Eh, doporučuji to schválit a ostatní návrhy budeme už hlasovat v balíku, co se týče tedy otázek překladu. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, jestli bychom měli hovořit o tomto převodu francouzsky Virmont. Hovoříme o C4, C4 že jo? Převod C4. Já mohu říci. Prosím. Já vás musím přerušit. Gnu. Možná, že jsem se nevyjádřila dostatečně jasně. Je zde určitý balík, o kterém Vladimír Maňka právě hovořil a jde o prostředky pro překladatelskou činnost. Ať již se jedná o EHSV, pro výbor regionů, soudní dvůr, Evropský parlament a podobně. Toto všechno patří dohromady. Právě nyní Vladimír Maňka již řekl, že bychom to měli projednávat jako celý balík. Momentálně tedy bychom z toho neměli nic vyjmout. A pokud vy říkáte, že jde o převody EP, tak k tomu se dostaneme za chvilku, tedy v druhé části. Nyní eh, se dohodněme na tom, zda ten balík necháme pohromadě, anebo zda jak bylo navrženo zpravodajem, určitou část vyjmeme. Já si vždy dávám pozor na takovéto výjímání určitých částí Dostaneme se možná mnohem dál, kdybychom všechny organizace měli v rámci jednoho převodu. Takže to bychom měli ještě si promyslet. Eh, omlouvám se za přerušení, hned se k tomu zase vrátíme. Děkuji, paní předsednička, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to skutečně jeden balík. Ale jeden návrh z toho byl předložen dostatečně včas a já tento návrh považuji za specifický. Evropský soudní dvůr také proto, že tento, tato instituce je naprosto specifická, protože má ve svých řadách právníky lingvisty a má, je pod obrovským náporem činnosti, což vyžaduje, abychom co nejdřív přistoupili k odhlasování tohoto návrhu. A když to budeme brát jako balík, tak to tak brát také chci, s tím, že my budeme mít v průběhu týdne předložen, předloženou analýzu překladatelského systému. To znamená, abych si chtěl počkat na výsledky této analýzy systému a ty další věci bych navrhoval odhlasovat až na dalším zasedání ale tento jeden e, případ, to znamená Evropského soudního dvora, ten bych navrhoval odhlasovat již dnes. Dobře, ano, takže teď jsme to pochopili. Pan Fernandeš? Děkuji vám, paní předsedkyně. My souhlasíme s e, postojem pana zpravodaje. Děkuji. Ano, takže budeme hlasovat, kdo souhlasí s převodem pro eh, překladatelskou službu. Eh, prosím, eh, vyjádřete se, kdo jste pro, kdo je proti. Zdrželi se? Nikdo? Takže jednomyslně je schváleno. To je skvělé a ty ostatní části balíku zůstanou celku a budeme je projednávat na příštím zasedání a budeme o nich také příště hlasovat. Nyní však k jednotlivým převodům a žádosti o převody. Vladimíre, prosím. Ano. Uh... Ano. Takže já bych začal C5. -kou. Dočasní zaměstnanci. Dobře víme, že na konci května jsme schválili změny v této oblasti pro Evropský parlament a to z titulu schválení eh, Lisabonské smlouvy. Záměrem tohoto převodu je, aby tito dočasní pracovníci pomohli dočasně překlenout, to znamená do roku 2010, nárůst práce související s Lisabonskou smlouvou, dokud nebudou provedena řádná výběrová řízení na posty související s Lisabonskou smlouvou. Tyto posty byly schváleny na konci května a výběrová řízení pak potrvá, eh, potrvají nejméně 8 měsíců. Je potřeba, abychom toto období dokázali překlenout dočasnými zaměstnanci. A eh, politické frakce by se měly snažit zaplnit eh, volná místa a dočasní pracovníci by měli být najímáni pouze na přechodné období. Děkuji. Gibt's dazu Chce se k tomu někdo vyjádřit? Ne. Kdo tedy eh, chce souhlasit při hlasování s panem zpravodajem? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo? Tím je tedy eh, toto schváleno a dále. Děkuji. Děkuji. Dále je to také převod C1, nábor pracovníků související s rozšířením Evropské unie o Chorvatsko 750 tisíc eur. A potřeba disponibilita těchto finančních prostředků již byla předem oznámena. Je to citlivá politická otázka, proto doporučuji, abychom tento transfer rovněž odsouhlasili. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasíme s tímto převodem ovšem. Přáli bychom si, aby to proběhlo, až budeme mít jistotu, že Chorvatsko skutečně do Evropské unie vstoupí. Bylo by to lepší, kdyby byly zaměstnanci rekrutování až poté, co budeme mít skutečnou jistotu, že bude příprava nezbytná. A s touto výhradou přesto budeme hlasovat ve prospěch tohoto převodu. Děkuji. Ich bin nicht sicher. Já si nejsem jistá, že můžeme přistoupit k takovému omezení. Domnívám se, že kolegové asi počítají s jistotou, že Chorvatsko jednou se stane členem Evropské unie. My samozřejmě potřebujeme nějaký čas na přípravu a i e, určitou dobu pro veškeré služby, aby mohli tedy e, přijmout fázově všechny e, další kolegy a kolegyně. Takže nevím, jestli můžeme přistoupit k takovému konkrétnímu omezení. Kdo je pro eh, tedy návrh pana zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Eh, jednohlasně schváleno. Eh, Vláďo, další převod, prosím. Další transfer. Další převod je C2, C3 a jsou tu různé řádky budovy, nábytek, vnější reprezentace. Je to rezerva na základě rozpuště, která by měla být rozpuštěna na základě požadavku EPP. Proto bych se chtěl obrátit na jejich názor. Já s tím nemám problém, abychom rozpustili tuto rezervu. Dobrý eh, Děkuji. Informace, které jsme obdrželi, o rozdílu mezi stálými a variabilními náklady, abychom dosáhli větší rozpočtové disciplíny a transparentnosti, abychom skutečně přesunuli prostředky tam, kde jsou třeba, že to stačí, že je to dobrý krok vpřed, směrem k tomu, abychom zajistili, že všechny výdaje jsou zdůvodněné. Je to součást naší, našeho přání zajistit úplnou transparentnost nákladů. Takže my podporujeme tento transfer. Děkuji. Derek? Derek? Ano. Já bych Vladimíra podpořil a také svého kolegu. My jsme požádali, by tyto fixní a variabilní náklady skutečně existovaly, když jsme dostali tu analýzu před krátkou dobou. Chtěli jsme tyto informace, abychom se mohli podívat na to, co vlastně okolik utrácíme. A důležitá otázka je, že bychom měli ještě v budoucnosti diskutovat o fixních a variabilních nákladech, abychom mohli rozhodnout o tom, jaké jsou naše priority. A to je otázka další diskuze. Děkuji. Gut, vielen Dank. Dobře, děkuji. Kdo souhlasí pro společně se zpravodajem? Kdo je proti? Zdržel se? Dobře, jednohlasně schváleno. A nyní poslední převod prostředků, kde jde o EHSV e a požadavek číslo dvě. Jde o opravný... Tady jde o opravný rozpočet číslo 2 výbor regionu a e. Tato část je tedy své, samostatná souvisí s tím, že je to změna z titulu Lisabonské smlouvy. V této oblasti, paní předsedkyně, zatím nebylo dosaženo dohody. A proto bych chtěl požádat, abychom tuto část bezodkladně zařadili na jednání dialogu 30. června, protože to už je poslední příležitost k tomu, abychom to probrali. Chci všechny požádat, abychom tuto oblast zařadili do jednání trialogu 30. června. Děkuji. Um, was der Berichterstatter jetzt gerade an o čem právě uh, hovořil pan zpravodaj, O tom se také jedná v radě, ale o co jde mně a kolegové to také najdou eh, tedy v té složce ze sekretariátu. Tady jde vlastně o převod 20 tisíc euro. Schválíme a nebo neschválíme? Poslední transfer je transfer. Poslední transfer je pro ECOSOC 20 tisíc eur. Jsou to právní výdaje, je to čistě technická záležitost, čili doporučuji od schválení. Wer votum... Kdo je pro? Společně se zpravodajem děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Dobře, Takže tolik k hlasování. Nevidím Roberta Gialtýryho, který nás chtěl informovat o včerejší dohodě mezi radou, komisí a vysokým představitelem a e, Evropským parlamentem. Využijeme teď této doby a já vás budu informovat o tom, Eh, co včera dohodli koordinátoři a eh, teď přednesu tedy jejich návrhy a kdo by potom měl nějaké námitky, bude se moci přihlásit. Takže za prvé, co se týče opravného rozpočtu číslo 5, eh, máme zpravodaje Laslo Šuriane, tedy toho, jeho jsme navrhli, a potom opravný rozpočet číslo 6. Tady jde především o ESVČ a ani si nemyslím, že je to něco předčasného, když řekneme, že to spadá do okruhu jiné instituce a tady Vladimír Maňka a Laslo Šurian budou společnými zpravodaji. A jestli tedy se to schválí pod bodem 3, koordinátoři se rozhodli nebo chtějí vlastně jmenovat mě jako členku e, výboru pro rozpočet. E, zítra mě chtěli, chtějí tedy poslat do Parmy s delegací e, výboru pro životní prostředí a já tedy bych o tom podala potom zprávu a z frakce socialistů by měla vypracovat stanovisko ke zprávě výboru pro průmysl a výzkum eh, na téma obnovitelné energie a eh, na ně navazující projekty. Za páté jsme se dohodli, že eh, Galtieriho stanovisko budeme chtít probrat a přijmout e, při našem dalším zasedání, to znamená e, v návaznosti na program prací i AFETu a vždy také v návaznosti na harmonogram v rámci tedy včerejší, včerejší dohody. Za šesté Hovořili jsme o tom, jak naložit tedy s implementačním balíčkem. To je balíček, který je zapotřebí eh, pro ESVČ, aby se tedy spustila její funkce i technicky, aby mohla začít pracovat a vycházíme z toho, že první díl to znamená pravidla, eh, tedy eh, to by mělo být schváleno v září nebo v říjnu a potom, potom ten opravný eh, rozpočet číslo 6, Vladimír Maňka a Laslo Šurian, ten bychom také potom připravili odpovídajícím způsobem, tak, aby to všechno zapadalo do sebe. Za sedmé, jsme mluvili o tom, jak budou vypadat důsledky nebo dopady Lisabonské smlouvy a jak je vlastně, jak jim přizpůsobit ta různá pravidla, která jsme si stanovili sami. A to se týká tedy e, finančního nařízení i víceletého finančního rámce a Eh, máme tady novou předlohu i pro interinstitucionální dohodu. Jak to všechno tedy eh, budeme zpracovávat jako balíček? To by znamenalo, že vlastně bychom potom to všechno museli schválit jedno po druhém a to první bude nařízení eh, o rozpočtu pro ESVČ. Ingeborg už také řekla, že jistě v článku 1 tam bude i řada dalších aspektů, nejenom aspekt týkající se ESVČ, ale tak to bude vypadat ve všech těch třech eh, vlastně návrzích. Už eh, o tom komise mluvila. A také jsme dospěli k názoru, že v žádném případě ten lisabonský eh, balíček, když to tak nazvu, že jej nechceme nějakým způsobem rozpojit nebo nechat ho rozpadnout, protože je to důležité z hlediska střednědobého finančního plánování, ale i dohody s radou a komisí eh, o dalším postupu, o dohodě o spolupráci. Proto potřebujeme a to je důležité i v rámci spolurozhodovacího řízení o rozpočtu, potřebujeme, aby ten balíček zůstal pohromadě, protože obsahuje nástroje, které budeme potřebovat k jeho prosazení. Takže proto koordinátoři navrhují, aby tento takzvaný Lisabonský balíček se projednával tedy v, společně, v, jednotně. A to, co právě řekla Ingeborg, ohledně eh, těch tříletých přepracování. Buď tedy by se to také ještě pojalo v tomto rámci, anebo jako druhý díl eh, by se, jako o druhém dílu by se o tom hlasovalo. Takže takhle vypadají návrhy koordinátorů, tak jak byly včera schváleny. Jestli teď máte nějaké námitky, tak je potřeba s nimi přijít eh, hned. Ingeborg. Já bych se ještě chtěla vrátit té debatě. Já samozřejmě s těmi názory souhlasím, já jsem vždy byla e, proto, ale to přepracování je ten problém. Proto musíme být trošku flexibilnější a ani by to nebylo špatné pro e, ten dokument Reimera, že bychom vlastně toto všechno e, vyřešili. To jsou všechno věci, které se nám nedařily vyřešit, jenom chci, aby to bylo naprosto jasné. Takže pokud nebude ta otázka toho přepracování vyjasněna, tak bychom také se tomu ještě museli věnovat. I don't have any comments on that, but I have... Já k tomu nemám žádnou připomínku, ale k něčemu dalšímu. Pokud jde o šestý opravný rozpočet, tak my jsme u nás říkali, že bychom pana Maňku mohli vyměnit panem Gualtierem, který je specializovaný na externí eh, službu a zatím jsme ještě nedospěli ke konečnému rozhodnutí, jenom eh, bych chtěl upřesnit, že možná změníme eh, zpravodaje v tomto případě. Ale ještě to můžeme oficiálně oznámit na dalším zasedání. Um, uh... Ano, je, ano, já se domnívám, že bychom to měli nechat na příští zasedání koordinátorů, kde bychom to měli projednat, ale zdá se mi to problematické nyní ad hoc eh, některé věci prostě prohodit. A zdálo se mi také složité to, že eh, skupina LS eh, místo Reimera Bergeho stanovila jiného zpravodaje ohledně fondu globalizace. Samozřejmě, že proti tomu nemůžeme mít zásadně nic, ale nelíbí se mi jenom, že se to provede tak najednou a rychle ve výboru. To už jsem také eh, jednou řekla. A když se podíváme směrem k LS, tak eh, se nedomnívám, že by Salvador měl něco proti tomu, eh, když mu tedy toto připomínám, jak se postupuje v jeho politické skupině. Ale myslím si, že při příštím zasedání koordinátorů toto můžeme ještě projednat jednou. K otázce Ingeborg, ano, chápu to velmi dobře, ale my potřebujeme naše finanční nařízení o souhrném rozpočtu také proto, abychom měli v ruce skutečné nástroje, abychom mohli pokročit s tou záležitostí Reimera. Myslím si, že to také není eh, v eh, žádném rozporu. Chtěla jsem jenom jasně říci, že existují určité důvody, proč jsme to ještě nesli zpracovali. Děkuji. Dobře, dobře, takže toto můžeme uzavřít. A vidím, že zpravodaj tady ještě stále není. Právě předkládá svou zprávu ve výboru DEVE takže proto ještě nepřišel. Můžeme se podívat na bod 15. V bodě 15 jde o e, dohodu e, se Šalamounovými ostrovy, dohodu o e, rybolovu a Francu Apexi je s prvodajem. Ano, paní předsedající, my jsme žádáni, abychom dali, vydali souhlas se smlouvou o rybolovu eh, se Šalamounovými ostrovy. Eh, jde o malé finanční dopady eh, naší politiky v tomto postupu. Šalamounovy ostrovy nepatří k těm státům, které jsou hodně korumpovány. Přesto však chci zdůraznit určité záležitosti. V dubnu 2010 se na nás obrátila rada s žádostí o posouzení a schválení eh, smlouvy z roku 2009. Jde tedy o eh, parafování eh, posteriory, což je poněkud zvláštní. Jde o dopad také Lisabonské smlouvy a myslím si, že tuto dohodu bychom neměli blokovat. K postupu Eh, chci říci, že dohoda eh, mm, byla předmětem stanoviska a je škoda, že jsme eh, nedokázali se zapojit do kontroly objemu rybolovu a dále bychom také chtěli kontrolovat i ekonomické dopady lokálně na Šalamounových ostrovech a to je věc, kterou ještě do stanoviska bychom měli ještě doplnit. Tolik z mé strany, paní předsedající, děkuji. Ja, vielen Dank. Gibt es da Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo k diskuzi? Paní Duron? Ano, Estel, prosím. Vidím, že rybolov eh, eh, nás příliš eh, nezajímá v tomto výboru, ale chtěla bych je zdůraznit tu dvojstranost této záležitosti. Já se domnívám, že bychom měli také vědět, proč komise nás o tom informuje tak pozdě. Eh, jistě jde o dopad Lisabonské smlouvy a o spolupráci v této záležitosti. Pravděpodobně by bylo také vhodné se eh, ujistit v tom, že i výbor pro rybolov bude informován. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom nemohli předložit stanovisko. Jistě víte, že eh, mezinárodní rybolovné dohody mají veliký velký eh, význam a eh, náš výbor by měl být eh, každopádně informován o těchto záležitostech. Pan Alfonzi by nás měl informovat o takovýchto dohodách, také třeba v souvislosti s Mauretánií tam eh, ty práce mezi institucemi by měly být eh, lépe zorganizovány. Postupy se snad zlepšují, ale přesto eh, tedy nevíme, proč vlastně Evropský parlament má větší práva a větší kompetence v této záležitosti. Jistě Jde také o otázku eh, eh, trvalých dopadů rybolovu v této souvislosti. Děkuji. Grazie, signor presidente. Eh, cre... Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že v tomto případě v dohody se Šalmounými ostrovy se potýkáme s určitými počátečními problémy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, je pochopitelné, že u stanoviska podle starého postupu bylo možné to udělat bez náležité pozornosti, tak nyní za spolurozhodování to není možné abychom měli takové spoždění 6 měsíců od doby, kdy měla smlouva vstoupit platnost. Mělo by to být považováno za pouhou nehodu, za pouhý výjimečný incident. Měli bychom to nicméně komisi jasně sdělit, aby u budoucích rybolovných dohod jsme byli schopni reagovat včas, abychom se nemuseli vyjadřovat až po šesti měsících. Pokud jde o obsah, tak si myslím, že ten stejný důraz, který byl i v předchozí dohodě, pokud jde o rozpočet a závazky, že e, tyto věci jsou stejné a nikdo proti tomu nic nenamítá. Salvador. Salvador. Ano, pokud si správně vzpomínám, tak jediný případ, kdy jsme měli nějaký problém s rybovolným, rybolovným výborem v souvislosti s podpisem smlouvy, bylo v roce 2000, kdy byla obnovována dohoda s Marokem. A ty částky, o kterých se tehdy hovořilo, byly mnohem větší než ty, o kterých je řeč dnes. Ale také je pravdou, že podle Lisabonské smlouvy máme nyní nový způsob, novou možnost, jimž může výbor pro rybolov vyvíjet určitý vliv na tyto dohody a to má i určitý vztah, určitý dopad na vztah mezi výborem pro rybolov a pro rozpočet. Možná bychom měli někoho přizvat na naše zasedání z tohoto výboru, někdo třeba předsedu nebo někdo, někoho z předsednictva. Možná třeba v červenci nebo v září. Abychom vytvořili nějaký modus operandi do budoucna ohledně těchto žádostí o financování v souvislosti s dohodami o rybolovu. Bylo by to určitě něco, co by stálo za to zájmu vytvoření budoucího postupu. To je opravdu dobrý nápad a, a červnu by na to už čas možná nezbyl, ale v září bychom to do, rozhodně měli dohodnout s výborem pro rybolov, jak se bude postupovat v budoucnosti, abychom z toho vlastně nezůstali vlastně vyřazeni, protože často to tak e, je, že oba dva tyto výbory jsou vlastně e, ponechány stranou a komise to všechno upravuje sama. Dobře, takže vážení kolegové, já teď musím e, opustit tento výbor. právě mi bylo sděleno, že odsud nemusím. Katia té frakci, které jsem měla právě říci, jaké stanovisko zaujme Evropská unie, zvláště Evropský parlament. Tato e, skupina tedy bude moci, bude muset tedy se obejít bez mě, takže e, proto teď e, tady zůstanu je to ale legrační, protože předseda tady není, eh, tři místo předsedé také ne, také ne, je to trošku nezvyklá situace, ale budeme tedy dále pokračovat a vracíme se znovu. Ne, teď nejprve tedy, kde je Roberto, toho jsem tady právě zahlédla. A teď si vyslechneme, co se stalo včera v Madridu a co také bylo dohodnuto. Děkuji, Robert. Prosím, Roberto. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady předkládám návrh stanoviska a v první řadě bych se chtěl obrátit k samotnému textu a pak se vyslovit k úspěchu včerejšího zasedání v Madridu. Toto znění, které zatím ještě nebylo zkontrolováno, a mohou v něm tudíž být některé drobné technické chyby, je tedy text stanoviska k zprávě Brock Frholstadt. a jak vidíte, navrhuji tady znění, které se trošku liší od pracovního dokumentu, o kterém jsme diskutovali posledně. V tomto případě tady máme schrnuty výsledky dohod eh, dosažených včera v Madridu. Mezi takzvaným kvadrilogem, posledním se v, ně, v dlouhé sérii takových zasedání, které vedly k podstatným změnám původního textu, který předložila vysoká představitelka Eštnová radě 25. března. Já jsem si zvolil tento přístup ze dvou důvodů. Za prvé, protože se jedná o konzultační postup, A když je předložen odlišný text, upozorní to na to, co chceme získat. Ale protože to není spolurozhodování, tak to nemusí mít žádný konkrétní dopad. A já jsem také předložil text, který kombinuje, který do toho zapracovává i výsledky včerejších jednání a ty výsledky byly velmi dobré. Mnohem lepší, než jsem čekal. Když se podíváte na ten text, včerejší text a srovnáte ho s textem paní Eštnové z března, tak vidíte, že eh, doznal mnoha důležitých změn. Navzdory tomu, že parlament neměl pravomoc spolurozhodování. A ještě bych k tomu doplnil jednu věc, která není v návrhu stanoviska. Je to další důležitý výsledek, kterého se nám podařilo dosáhnout na základě těchto jednání. A ten je v deseti bodech ohledně politiky týkající se zodpovědnosti a není to jenom další složka dokumentů, protože je to něco, co má být vydáno i v úředním věstníku. Těch deset bodů obsahuje mnohé z žádostí tohoto výboru ve věci interinstitucionální dohody, e, pokud jde o rozpočet e, společné zahraniční e, politiky a bezpečnostní politiky a otvírá se tu ta myšlenka těch samostatních rozpočtových linek pro zásadní mise, což je rozdíl oproti předchozímu rozpočtu. A když se teď podíváme na návrh stanoviska a výsledky kvadrilogu, tak musím konstatovat, že základní dohoda se týkala administrativního rozpočtu pro tuto službu. Bude to desátá, eh, desá, desátá sekce, eh, desátý, desátý oddíl a já vím, že eh, tady bylo přání, aby to bylo v oddíle 3. Ovšem, legislativní postupy umožnili nakonec eh, tento výsledek, což bylo nejlepší, čeho se, jsme mohli dosáhnout. Nicméně, pokud jde o prováděcí ustanovení, eh, poku, zajišťující um, autonomii služby, tak tam eh, došlo k dohodám, které byly významné a pokud jde o ten administrativní rozpočet, který je teď oddělený, tak to je výhodné pro parlament, protože pokud jde o udělení absolutoria, tak to bude samostatné, nebude to e, v rámci celého toho absolutoria celkového. A to znamená, že v rámci gentlemanské dohody s radou, která byla závazná pro Evropský parlament, tak tento postup nyní bude úplně transparentní. Bude to v rámci autonomního rozpočtu, který bude oddělen od rozpočtu rady. Jsou tu pozměňovací návrhy, které by se mohly těšit zájmu tohoto výboru, pak jsou tu další, ale ty jsou z politického charakteru. Ale jsou tu dvě hlavní oblasti důležité pro tento výbor. Za prvé, rozpočtové postupy, kde nebudu zacházet do podrobností, protože se můžete podívat na ty pozměňovací návrhy sami. Jsou to určitá upřesnění a větší záruky ohledně absolutoria, povinnosti aktivně spolupracovat s parlamentem, poskytovat veškerou potřebnou podporu, tak aby mohla být prováděna pravomoc udělování absolutoria a také kolafu. A pokud jde o kontrolu a audit, tak eh, tady jsme dali kompromisní znění, návrh kompromisního znění, kde se hovoří o interním auditu a spolupráce se službami komise ale to nevylučuje možnost, že by ve finančním nařízení se dalo říct, že audit auditorem je komise, že je to vlastně komisní audit. Takže je to pozměňovací návrh, který hovoří, hovoří pouze o spolupráci, nikoliv o e, charakteru toho auditu. Vyškrtli jsme odkaz na vysokého představitele jakožto povolovatele auditu. Všechno je to v rámci článku 59 finančního nařízení. Lépe jsme vyjasnili rozdíl mezi administrativními a provozními náklady, abychom jasně vymezili hranice a řekli jsme, že komise dá parlamentu ještě obecnější dokument, který bude zahrnovat všechny administrativní a provozní náklady vnějších služeb, tak abychom tím zvýšili politický dohled nad rozpočtem ze strany Evropského parlamentu. Takže tohle je všechno, co se týká článku 7, rozpočtu a další aspekty, které jsou pak v původních ustanoveních. Tohle všechno se výrazně zlepšilo. A další aspekt, to je určité druhé jádro pozměňovacích návrhů, to je řízení finančních nástrojů, zvláště v oblasti rozvojové spolupráce. Jaké je východisko? Že zodpovědnost eh, by byla odebrána komisi. A tohle byly ty nejpodstatnější pozměňovací návrhy. Do určité míry zachovávají e, roli komise v rámci komunitární metody. Pozměnili jsme jednu větu, která přidělovala určitě strategickou pravomoc e, vedení vysoké představitelce. Nyní to bylo změněno na koordinaci, ko- koordinaci a steering. A říká se tady, že zodpovědnost za, celé, pro, za celý programovací výbor, eh, programovací cyklus je, eh, má výbor pro rozvoj. To se týká také rozvojového fondu. My jsme vyjasnili a přepracovali znění všech ustanovení týkajících se spolupráce. U těch tří prvních fází programovacího cyklu, v případech, kde to spadá do, do zodpovědnosti komisaře. Role komise která se bude podílet na přípravě rozhodnutí a bude mít také politickou zodpovědnost, kromě finanční. A ještě chci zdůraznit jednu věc. Odkaz na článek 298 smlouvy byl zapracován do toho textu, je to velice důležité. V předchozí dohodě to nebylo stanoví se tím spolurozhodování u všech ustanovení, které mají zajišťovat efektivní autonomní zprávu všech institucí a orgánů Evropské unie. Takže to je odlišný právní základ od článku 27 a to se bude do budoucna hodit, zejména v dalších fázích. pozdější části fungování celé služby pro veřejnou, pro zahraniční činnost. Takže celkový, můj celkový názor je pozitivní. Zajímalo by mě, co na to budou říkat ostatní kolegové. A z hlediska časového harmonogramu by bylo důležité, aby tento výbor přijmul ještě před letní pauzou vlastní stanovisko. To znamená, že jsme od pod velkým časovým tlakem, ale já chci zdůraznit politické argumenty ve prospěch takového přístupu. Rada není příliš spokojena s dosaženým výsledkem. Protože mají pocit, že to, na čem se dohodli, na předchozích zasedáních rady není něco, co by bylo měnitelné nějakými pozměňovacími návrhy. A finanční nařízení a nařízení o zaměstnan- zaměstnancích nedají pak radě žádné, žádnou munici k, t- k tomu, aby mohli měnit situaci, pokud jde o finanční nařízení nařízení o zaměstnancích, ale budeme mít možnost případně ještě nějak reagovat v případě, že rada provede nějaké změny v dohodě. A z tohoto důvodu chci požádat, abychom jednali rychle, abychom rychle přijali toto stanovisko i ve vztahu k přijetí zprávy Brock Verhofstadt. Děkuji. Já myslím, že bychom mohli přistoupit k dalšímu bodu, paní Gresle. A prosím, a potom to probereme společně, protože to souvisí. Děkuji. Nařízení o rozpočtu tady plní velice důležitou úlohu, protože vlastně podle něj se budou řídit veškerá konstrukce, kontrolní systémy, práva parlamentu a nařízení o rozpočtu se také, také bude řešit vlastně spouštění ESVČ jako instituce. Do té doby vlastně e, nemůžeme Eh, ne, nemůžeme nic dělat, takže eh, kolego, byla bych tady eh, mnohem optimističtější. Myslím, že rada bude souhlasit. Nejsme pod takovým časovým tlakem. Vždy se mluvilo o tom, že vlastně musíme mít normální konzultační proces a to chci vás, vás upozornit znovu na to, že tato vlastně skupina neměla mandát. Parlamentu žádný mandát nebyl, byl mandát pro výbor pro zahraniční věci, ale ne mandát pro tuto skupinu. To je součást toho problému. Proto teď vlastně se musíme zabývat tímto výsledkem a to bychom měli. Příští týden bychom měli dát příležitost frakcím rozhodovat o tom, jak to má všechno jít dál. Myslím, že by bylo dobré Eh, brát vážně spolurozhodování, proto, a to znamená eh, skutečně spolurozhodovat a nejenom prosit o spolurozhodování. A eh, máme nařízení rady o spolurozhodování a tady máme vlastně nařízení o, o, o, o tom finanční a stav a, a proto musí být naprosto jasné, že vlastně půjde o více tisíc e, lidí, kteří vlastně e, budou vyňati z celkového rozpočtu společenství do zvláštního rozpočtu a e, společně s komisemi a delegacemi musíme musíme eh, tedy se starat o to, abychom potom po udělení absolutoria neměli veliké problémy. Jsou to věci, o kterých jsme už jsme dlouho hovořili a teď tedy leží před námi na stole, měli bychom rozhodnout a já jsem uh, nikdy nezakrývala, že v tom vidím problém uh, a že to spolurozhodování je vždy vlastně znovu a znovu torpédováno a já jako kontrol rozpočtu mohu eh, mít radost, protože mi to také eh, garantuje určitou práci na ty nadcházející doby. Takže teď bychom vlastně měli mít šanci na skutečné, eh, skutečný poradní hlas. A pokaždé, kdy tato otázka padla, otázku, tak vlastně náš názor jsem měla pocit, že nikoho nezavazuje a teď ale když eh, tento postup eh, vlastně eh, toho poradního hlasu má být zrušen, tak mi to dělá veliké starosti, ale přesto tady jsem, jsem optimistická, že rada bude ráda, když teď to tak bude. Máme vlastně největší službu, co se týče té vnější činnosti, bude mít velké kompetence, to je potřeba vidět jasně. A tím, eh, že je tady také to nařízení o financích, tak je vlastně eh, v největší rozpočet 8 eh, miliard euro a, a když tedy získáme větší kontrolu nad tímto rozpočtem ESVČ, tak vlastně mám pocit, že bychom se tady vzdávali něčeho víc, než co bychom získali takže je potřeba znovu to dát na stůl, znovu o tom hovořit s komisí a když eh, tady se těch eh, práv eh, vzdáme, tak vlastně to právo hovořit o tom rozpočtu je z mého hlediska taková, taková protislužba, kterou bychom si neměli nechat vzít. Co se týče SVČ a jeho smíšeného charakteru, to ještě bude nám působit velké problémy Eh, a co se týče eh, názoru eh, Evropského účetního dvora, je potřeba, abychom určité ty kompetence byly, mohli tady naprosto jasně odlišit, jasně definovat. O některých těch problém, problémech už jsme hovořili. Myslím, že teď bychom neměli omezovat ta práva ESVČ, měli bychom mít odvahu o této službě vzájemně otevřeně debatovat. A možná, že z toho e, vlastně vyvstanou i objasnění určitých, e, určitých e, nevýhod a socialistický zpravodaj včera mi vlastně mluvil ze srdce, když o tom hovořil. Teď máme návrh, děkujeme Roberto, ten na návrh nemá ještě číslo ani. Tento návrh, až bude hotov v těch různých eh, jazykových verzích. Ty nejprve musíme dostat a pak mít nějaký, nějaký slušný termín a ne se ptát, jestli to bude stačit ještě v červenci, anebo až potom eh, v září. Eh, přežití lidstva na tom nezávisí. Měli bychom mít odvahu tady prostě o tom otevřeně debatovat i s dalšími kolegy. Děkuji vám, paní Gresle. Přál bych si vyjasnit dvě věci. Za prvé, máme čtyři dokumenty, které souvisí s EE e a S. Jednak je to ten dokument pana Kualtieri a ve vztahu k tomu nemá Eh, pra, parlament právo spolurozhodování. Takže já, jestli tomu dobře rozumím, tak včerejší dohoda byla o tom, že by se o tom mělo hlasovat ještě do konce léta. Další finanční nařízení k tomu by se mělo hlasovat v září a parlament má prav, spolurozhodovací pravomoc u těch dalších třech bodů. Čili musíme tady rozlišit mezi postupy. V případě třech dokumentů platí spolurozhodování, u jednoho spolurozhodování není. Pokračujeme dál, paní Triple, prosím. Já musím Björk For the ongoing discussion chair, who Pokud jde o ty další diskuze, kdo včera vlastně rozhodnul? Já se omlouvám, jestli tady byl problém s tlumočením, ale včera byla dohoda mezi zástupci toto setkání. Ne není žádný mandát ze strany parlamentu, to znamená účastníci včerejšího zasedání přijali rozhodnutí, které není závazné pro parlament. Ani pro další instituce. Já chci jenom poukázat na to, že máme vlastně dvě různé, dva různé postupy týkající se těch dokumentů. Děkuji, paní Triple, prosím, děkuji. I když možná tu nebyl mandát celého parlamentu, tak pokud mohu soudit, tak tu byly určité úspěchy, pokud je o zájmy eh, parlamentu, z toho, co nám bylo řešeno a co vidíme v tomto dokumentu. A myslím si, že už to představuje určité zlepšení oproti předchozí situaci. Je zřejmé, že musíme celou záležitost probrat, ale osobně, když poslouchám pana Teltieriho a když jsem se podívala poprvé na ten dokument, zdá se mi, že lze hovořit o určitém úspěchu a o zlepšení ve prospěch našich zájmů čili zájmu Evropského parlamentu a z hlediska e, postoju vůči postojům komise a rady. Ale vidím tady jednu záležitost týkající se AFETu a chci položit otázku. Tak, jak se předpokládá rozdělení těch postů Franciska Brantna, to mi přijde problematické, protože ona argumentuje, že nové pozice se vytváří pouze v případe, pouze tam, kde členské státy chtějí vytvořit, tam, kde chtějí členské státy někoho poslat a ne tam, kde to potřebujeme politicky. A tady se hovoří o e, 20 šéfech misí a členské státy ten, no, musí být eh, vytváření těch postů, eh, být, se musí řídit politickými prioritami. Potřebujeme více eh, víceletých postů, mm, pokud jde o OSN a nejenom pokud jde o krizový management. Takže tady by se k tomu dalo ještě říct, jestli jsme to skutečně probrali, to, tu, to, to, tuto záležitost vybírání těch pozic, protože já se přiznám, že mě to není jasné. Můžete to prosím upřesnit? Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, paní Triple. Prezident, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát Robertovi Gotieremu a dalším kolegům, kteří včera v Madridu vyjednávali. Já se domnívám, že v těch věcných otázkách, které jsou ještě otevřené, máme také strategický problém, který spočívá dle mého názoru v tom, že na jedné straně se můžeme snažit všechno vyřešit a vyjednat až do poslední čárky eh, se, a teprve potom rozhodnout se cílem získat co nejvíce pro parlament. A nebo, tak jak to navrhuje Roberto Gualtieri, ještě do letních prázdnin stanovit určitý rámec a potom se zabývat eh, otázkami spolurozhodování, kde máme silnější zbraň. Teprve tam tedy eh, vést další jednání. A já se domnívám, že eh, zde můžeme dosáhnout svého cíle. Otázkou však je, zda se budeme moci dohodnout na společném přístupu. Ten časový tlak zde v určitém slova smyslu existuje a domnívám se, že Musíme jako evropské instituce zcela jasně ukázat, že existuje rámec pro to, kdy a jak Evropská služba vnější činnosti začne fungovat. Přitom však žádnou záležitost nesmíme pustit z ruky, tedy žádnou z těch, která se týká spolurozhodování. Když se tedy na to podíváme z té strany, kde jsme začali, to znamená ze strany rozhodnutí rady, tak jsme vlastně dosáhli mnohem lepších výsledků, než se dalo očekávat. A proto se domnívám, že to, čeho bylo dosaženo, bychom měli nejdříve ujistit. Eh, máme tedy v rozpočtové eh, lince ještě otázku eh, personálu a to je otázka, kterou musíme sami rozhodnout a zároveň také se můžeme postarat o to, aby rada rozhodla o tom, co rozhodovat musí. Jelikož tyto zbraně ještě máme v ruce, tak bychom měli v tom spolurozhodování toto prosazovat. Tím tímto způsobem tedy eh, nepouštíme z ruky eh, žádnou z možností parlamentních práv a na Konec můžeme také ukázat, že rada nám musí výjít vstříc, chceme-li tedy dosáhnout určitých výsledků. Děkuji. Děkuji. много, господин Фарм. Eh, Takže za prvé, Děkuji Robertovi Gualtierimu. Já jsem s ním často hovořil. To skutečně byla obrovská práce. Musíme mu poděkovat i dalším vyjednavačům za tento výbor. Spolupracoval s paní Gresle, jak jsem slyšel, která rovněž výrazně přispěla a ty její podněty byly vzaty v potaz, což je důležité. Prosadili jsme mnoho změn eh, ve struktuře rozpočtu, včetně toho, že provozní výdaje budou eh, stále v oddíle 3, pokud jde o eh, zodpovědnost a absolutorium a řešení těch linek rozpočtu týkajících se zahraniční a bezpečnostní politiky, ale také lidských práv. Myslím, že jsme tedy dosáhli skutečně hodně. Podařilo se nám také administrativní rozpočet ponechat stranou gentlemanské dohody, to znamená, že je eh, podřízen plné transparentnosti a můžeme k němu přistupovat eh, standardním způsobem. Jak je to s mandátem? Za prvé, připomeňme si, že tento parlament schválil eh, zprávu pana Broka o službě pro vnější činnost a to položilo základ. Také jsme jmenovali oficiálně steering committee eh, výbor, který má řídit eh, jednání, vést jednání za parlament. A v rámci tohoto výboru řídícího jsme zastoupeni. V naší frakci, nevím, jak je to s jinými frakcemi, jsme měli koordinační pracovní skupinu se zpravodaji a uh, předsedy dalších, uh, dalších výborů. A takže si myslím, že mandát existuje. Musí to ale být potvrzeno parlamentem, ta dohoda, to je jasné, teprve tehdy může být platná. sám jsem v kontaktu nejenom s vládou eh, našeho členského státu, ale dalších členských států. Myslím, že se nedostaneme o moc dál, nebo vůbec možná nepokročíme dál. Já jsem překvapen, že jsme se dostali až sem, protože členské státy od začátku se zdráhaly dát jakýkoliv vliv této oblasti Evropskému parlamentu. Ale také to znamená, že rada, respektive členské státy, jsou nyní pod tlakem z druhé strany – Vím, že některé se domnívají, že španělské předsednictví zašlo příliš daleko naším směrem. Musíme tudíž být opatrní, pokud jde o včerejší dohodu a udělat vše, co můžeme, abychom ji dodržovali a abychom skutečně nastartovali proces přijetí těch základních principů co nejdřív. Nevím, jestli se to podaří ještě v červenci, ale co nejdřív. Jinak hrozí, že nastanou problémy s členskými státy, které pak řeknou, že jsme nesplnili, co se dojednalo. Podrobnosti se možná mohou ještě probrat později, ale ty základní principy by měly být schváleny co nejdřív. A i když jsme výbor pro rozpočet, tak celkově jako parlament a jakožto frakce máme také zodpovědnost za vytváření Eh, lepší, více společné, společné politiky zahraničně bezpečnostní. To je důležitý cíl, který vyplývá z Lisabonské smlouvy a to je zodpovědnost, která je nám rovněž vlastní. Děkuji, pane BG. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, v tomto momentě je těžké vlastně se vyznat ve všech těch detailech této předlohy. A připomínám další eh, tíživá jednání. I v minulosti jsem třeba některé předlohy musel číst až pětkrát, než jsem se v nich úplně vyznal. Zdá se, že skutečně v některých oblastech se podařilo dosáhnout pokroku, ale v zásadě ta struktura v některých elementech přetrvává, v tom má kolegyně Gresle pravdu a, a e, asi bychom sami nechtěli e, vězet v kůži tady té vysoké představitelky nebo nějakého generálního ředitele e, a muset se vlastně potýkat se všemi těmi problémy, které my tady ani nemůžeme vyřešit a bude potřeba to odložit až na další vlastně Eh, přepracování a tak dále. To, co řekl kolega, skutečně je zásadní strategická úvaha, která před námi eh, tady leží a, a, a eh, i když jako rozpočtář se na to dívám, tak si myslím, že eh, vlastně v, parlam- v parlamentu jsou výbory, které se nikdy nepodílely na um, spolurozhodování, ale v našem výboru úplně jinak vlastně jednáme i při koordinaci a spolupráci s dalšími frakcemi a dalšími výbory velice intenzivně ale bohužel v legislativních výborech tohoto parlamentu to tak vždycky nebylo. Takže možná, že se díváme trošku příliš kriticky na práci dalších výborů. Na druhé straně, když se podíváme na možnosti celé té práce, tak vlastně máme tady situaci schvalování, co se týče ESVČ, ne v rámci spolurozhodování, ale budeme k tomu zajímat stanovisko. Ale právě z tohoto důvodu je mi velice líto, že to jedno téma tedy prostě je hnáno obrovským tempem a skutečnost, že rada a komise se vlastně eh, dost eh, včasně nedostavili s ostatními částmi toho balíčku, eh, vlastně způsobilo to, že na nás se teď příliš spěchá v některých těch dílech. Frakce se budou muset rozhodnout, jak s tím chtějí naložit, i co se týče prá, tak, aby bylo možno zaručit práva všech eh, poslanců parlamentu. A je potřeba intenzivně eh, se zamyslet nad tím, co znamená hlasování eh, v červenci bez ohledu tedy na ty procedury různé. A, takže když budeme mít odložené jednání o rozpočtu, spožděné, a když co se týče eh, určitých částí nařízení o rozpočtu, které se týkají ESVČ, tak vlastně víme všichni, jak to potom bude vypadat i zde v parlamentu. Ten eh, tlak bude neustále narůstat a já za to nejsem ochoten převzít zodpovědnost. Až jednou v září, říjnu nebo listopadu výbory tohoto parlamentu tedy povstanou a E, budou tlačit na to, aby ten e, opravný rozpočet v nějaké formě prosadili a my e, potom budeme mít před sebou to rozhodování, hovořit o redeplementu nebo o něčem jiném, o čem se hovořilo včera. To je velmi vážná otázka. Jestli jeden každý jsme ochotní převzít zodpovědnost eh, na to, eh, co se bude rozhodovat v nadcházejících třech nebo čtyřech měsících zde v parlamentu. A nebo jestli eh, vlastně všechny tyto postupy, že k ním budeme přistupovat diferencovaně, k těm různým částem, jestli se bude jednat potom bude možné v některých případech, že nebudeme moci jako parlament toto všechno pozitivně ovlivňovat. To musíme vědět, než eh, dospějeme k rozhodnutí eh, a musíme si rozmyslet, jestli eh, je skutečně účelné souhlasit hlasování v červenci a i když třeba komise a rada by byly ochotny, jsme schopni vlastně se dohodnout do 14 dnů na všech těch částech. Nebo proč jsme to nedostali e, dřív. Zále vlastně je to vinou metody. Už jsme to viděli v minulosti bohužel mnohokrát a je potřeba e, tedy se dohodnout, jestli se necháme přinutit k tak rychlému rozhodování ohledně ESVČ. Nakonec e, Jde tady o jméno parlamentu a myslím, že i ve frakcích, i ve výborech bylo, by bylo potřeba toto pečlivě rozvážit. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Bege. Vidím, že přišel také pan Brok, aby posílil možná eh, ještě argumentaci pana Galtieriho a nyní pan Garida. Gracias, presidente. Desde mi punto de vista, sin presupuesto. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V podstatě rozpočtové a některé další eh, pravomoci, které parlament má, by byly spíše teoretické. Problém není v textu eh, pana Galtieriho. Nemám žádný problém s tím, abychom to schválili ale možná nás čeká ještě obtížnější debata na úrovni frakcí. Abychom zjistili, co o tom soudí všechny jednotlivé výbory, jak je jejich postoj. A to se ještě na úrovni frakcí nestalo. Tato diskuze ještě neproběhla. Možná, že to stihneme do července, ale uvidíme. Problémy však přetrvávají. A otázkou je, jaký dopad to bude mít na rozpočet Evropské unie, opravný rozpočet číslo 6, který nám byl včera předložen. A vztah mezi tímto rozpočtem Evropské služby pro vnější činnost a víceletým finančním rámcem. Jestliže budeme mít tento samostatný rozpočet služby pro vnější činnost, budeme to muset dát zapracovat ještě do eh, přeskumu MFF, což eh, má být v září. Bylo nám řečeno, že bychom měli počkat na plné hodnoc- vyhodnocení rozpočtu eh, služby pro vnější vztahy. Tohle se také objevilo v diskuzi s panem Bégem dnes dopoledne. Je tudíž zatím obtížné pro frakce, aby rychle přijali eh, rozhodnutí, když se ještě zatím jasně neví, kolik bude vnější služba stát a jaké to bude mít eh, dopady na eh, rozpočet a priority parlamentu. My hájíme zájmy parlamentu, ale z hlediska rozpočtu, dokud neznáme konkrétní čísla, tak jen tápáme. Děkuji vám, pane Gariga. A vzhledem k tomu, že přišel pan Brok, tak se ho chci zeptat, jestli chce něco doplnit. Bylo tady představeno, co jste včera vyjednali v Madridu. Byly tu určité hlasy ve výboru, že se jedná o úspěch pro parlament oproti původnímu textu rady. Další kolegové mají určité obavy ohledně rozhodnutí o vaší zprávě v červenci, že to může být příliš uspěchané, a že parlament nemá možnost zvážit všechny čtyři dokumenty, které souvisejí se s vnějš, službou pro vnější činnost. Chcete k tomu něco dodat? Prosím. Eh, Srdečně vám děkuji. Já se budu snažit o akrobatický kousek, když jsem slyšel, eh, v jaké jsme situaci, ale někteří eh, politici eh, možná lépe posoudí něco, co znají méně. Ale k obsahu bych chtěla ještě doplnit to, co říkal pan Gautieri. A co je samozřejmě také stanoveno především na základě specifických znalostí o rozpočtu. E, politická práva parlamentu jsme každopádně posílili. E, posílili jsme také celé společenství a společnou zahraniční politiku jsme rovněž posílili a dostali e, také pod parlament, aby byla posouzena také z hlediska rozpočtu. Operační provozní rozpočty zůstanou na úrovni komisy, tam se nemění nic, ale obtížná je otázka administrativního rozpočtu eh, takže tam je nutné zajistit to, co je nezbytné. Všichni víme, že každý by to sám za sebe napsal nějak jinak. Je nutná dohoda mezi eh, tři a půl institucemi. Dále také musím konstatovat, že přání, které jsme měli v rámci komise nechat proběhnout všechno, eh, nebylo podpořeno členskými státy. Alternativou tedy bylo aby eh, parlamentní práva byla zajištěna jinou cestou. Eh, musíme konstatovat, že když by se toto nebylo podařilo, tak bychom vlastně tuto vnější službu vůbec asi neměli. Takže eh, ta schopnost zřídit vnější službu Evropské unie je eh, schopnost, kterou musíme zajistit my, eh, protože my jsme si to vymysleli. To znamená, že obsahově musíme zastupování zájmů eh, zajistit. Na této cestě však je nutné přijmout i kompromisy. Jsem zvědav na to, zda vše bude eh, tedy realizováno dobře a zda nedojde ke ztrátě některých eh, práv, čímž se musíme také ještě zabývat. Není však ještě závazně řečeno, kdy ten proces eh, proběhne. Mnozí se na to dívají, posuzují situaci v radě Eh, také tam bylo řečeno, že když se celý balík otevře a když se opozdí, tak určité země eh, do toho zasáhnou eh, tak, že budeme mít horší pozici než dříve. A nebo naopak budeme mít takovou službu, která eh, bude vlastně jenom službou eh, Solany, což není v zájmu Evropského parlamentu, protože pak nebudeme mít eh, možnost spolupracovat s radou a celá záležitost by se zhoršila. Čili toto všechno musíme posoudit společně a zdá to také setí s tím postupem konzultací až do červencového zasedání je zase další záležitosti, Jak pan Gariga řekl, Toto je možné jen, když v politických skupinách bude dán signál, že je to možné. Musíme tedy eh, si uvědomit, že jsme v jednom člunu eh, přání to tak udělat je dobré, to by se eh, líbilo, ale myslím si, že celá šíře této mise je důležitější. A proto v následujících osmi dnech toto musíme posoudit. Budeme informovat výbory, eh, diskuzi povedeme v obou příslušných výborech a pak musíme také posoudit, jak to vypadá. Já jsem byl právě ve výboru pro rozvoj, tam to nevypadá špatně. Eh, tam eh, jsme pro hm, tuto politiku také získali mnohé, ale i tam padla kritika, že leco se bylo možné udělat nějaké jinak. To ano, ale v zásadě eh, proti červenci eh, nebylo nic. Ale to je otázka potom eh, nakonec rozhodnutí politických skupin. Zda ty to podrží. Za druhé, výslovně jsme zamítli to, aby parlament byl zavázán toto učinit v červenci. Zamítli jsme E, zavázat se e, k tomu, že e, výbory toto projednají ve systému spolurozhodování, čili ten postup je skutečně bez jakýchkoliv závazků a jsem si jist, že ohledně spolurozhodování finanční nařízení a personální nařízení, tam se nedostaneme do potíží. Ale toto je podmínka pro formální eh, realizaci. Eh, ta staff eh, regulation musí mít také změnu článku 1. Pokud by to nebylo, tak to všechno odpadá. A když tam jedna část prostě nebude udělána, tak se prostě ta slavnost nebude uskutečňovat. Takhle je to jednoduché. Jsem si jist, že ten postup tím spolurozhodováním nebude ukončen v červenci na základě legislativního postupu. V konzultaci můžeme začít tento týden. Máme eh, tuto, toto nařízení o personálu teprve asi 10 dní. A další záležitosti, které vidíme také v souvislosti s dodatečným rozpočtem, to je zase otázka Eh, toho eh, rámcového rozhodnutí víceletého rozhodnutí ohledně rozpočtu v tomto výboru eh, s tím není spojeno, takže parlament se musí rozhodnout, zda to je tak v pořádku. My máme skutečně pádné důvody, proč se tam nenechat tlačit. Pokud to rozpočtově nebude neutrální, a já si myslím, že to není možné, pak je to spíš otázka národních zástupců. Pokud tedy národní vlády tam chtějí vsunout ty národní zástupce, tak to nemohou udělat na úkor společenství. Je to otázka, kterou se musíme zabývat, eh, jistě, ale eh, já jsem opustil tento eh, výbor před 25 lety, tak zcela jistě vy máte v současnosti mnohem více zkušeností, jak to udělat, ale ten základ, nám umožní, abychom práva parlamentu zastoupili a bránili a přitom dokázali také učinit rozhodnutí. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Děkuji, pane Broku. Než dám slovo panu Gautierimu, aby nás informoval o té debatě a řekl nám, jaký on má dojem, rád bych řekl několik slov. Toto není poprvé, co debatujeme v tomto výboru o ESVČ. Na e, všechny návrhy od komise jsme čekali, dostali jsme je nedávno a rozhodli jsme se, že zahájíme ten postup, až budeme mít veškeré dokumenty, které se k ESVČ vztahují a to se tedy teď stalo. V mezidebí probíhala intenzivní práce v rámci kvadrilogu a E, v porovnání s tou první variantou jsme dosáhli dobré výsledky. Ne možná 100% toho, co jsme chtěli, ale nic se nezanedbalo. Teď máme čtyři dokumenty. Nejprve tedy rámcová zpráva, kterou připravil pan Brok a pan v štát. Hlavní odpovědný výbor je výbor AFET a náš výbor má za úkol přijít se stanoviskem. V rámci tohoto postupu nemá parlament spolurozhodovací pravomoci. Pak máme tři další rozhodnutí, kde máme, to znamená, eh, to je eh, opravný rozpočet, finanční nařízení a nařízení eh, o, personálu. A, a tady si myslím, že to bude rozumné a to bychom mohli o té eh, první zprávě, zprávě pana Broka, eh, hlasovat v červenci. Ze vší úctou k našemu výběru, výboru si myslím, že je to jasné a rozhodly to politické frakce. Jestli parlament bude schopen a ochoten už v červenci o tomto hlasovat nebo ne. Jakmile toto se rozhodne v politických frakcích, a vezme se v úvahu i možnost neochoty hlasovat, čeho bychom ještě mohli v rámci tohoto dokumentu dosáhnout a tedy v rámci kvadrilogu o tomto rámci, protože to by byla jediná příčina, proč to hlasování odložit, Jestli tedy politické strany a frakce rozhodnout, rozhodnou, že můžeme hlasovat v červenci, tak je potřeba to vzít v úvahu a výbor AFET pak připraví stanovisko a v našem výboru nebudeme mít žádnou jinou možnost, chceme-li přijít se stanoviskem, abychom nastavili ten závazný termín ještě předtím, než výbor AFET se rozhodne, že tu zprávu předloží plenárnímu zasedání. Tak to vypadá postup nastavený v parlamentu. Já vám vám tady navrhuji, aby ten dokument máme, ten teď eh, předloží Roberto a vzhledem k rozhodnutí, které je potřeba učinit, jestli tedy se o tom bude hlasovat v červenci, tak můžeme ještě nastavit závazný termín pro pozměňovací návrhy, bude-li se hlasovat v červenci, a Potom bychom měli dohodnout zvláštní zasedání tohoto výboru, ale to bude muset rozhodnout náš předseda, pan Lamasury, protože my zatím ještě toto rozhodnout nemůžeme. Pakliže se rozhodne, že se hlasování odloží až na září, nic eh, se uspěchat nemusí a můžeme pokračovat s další běžnou prací komisí. Tolik jenom k procesním otázkám a teď dám slovo panu Gautierovi. Grazie. Děkuji. Pane předsedo? Naprosto souhlasím s vašimi postřehy. já jsem nenavrhoval, abychom to v červenci schválili, ale abychom úplně nevyloučili takovou možnost. Rozhodnutí bude rozhodnutí politické přijaté na nejvyšší úrovni, na úrovni politických frakcí. Ale tu možnost bychom měli přinejmenším nechat otevřenou. Příští týden by frakce mohly tak mít dvě možnosti, dvě alternativy, nejenom jednu. Existuje celá řada precedentů i přímo v našem výboru ohledně toho, jak postupovat, jak věci načasovat. A tady chceme jenom nastínit nějaký postup, který by umožnil Brokovu zprávu v červenci přijmout za podmínky, že příslušné orgány usoudí, že by být přijata měla. Teď pokud jde o věcnou stránku naší diskuze, tak paní Triple položila otázku. Ptala se na nové aspekty SVČ a my, jakožto rozpočtový orgán, v rámci toho, co můžeme řeč, řešit, tak to není pokryto v rámcové dohodě, kde můžeme eh, pouze vyjádřit stanovisko. Ale mělo by se o tom hovořit v sam, přímo v rozpočtovém postupu. Návrh rozpočtu, který byl předložen, který je držen stranou, který bude posouzen na příslušných místech a v rámci příslušných postupů. Komentář pana Begeho. Vždy je možné dát si víc času ale pokud jde o navrhované finanční nařízení, to nebylo předloženo před chvílí, ale před třemi měsíci. A pokud jde o nařízení o personálu, to bylo e, předloženo na začátku června. I když de facto jsme do něj převzali části z toho, co nám bylo řečeno před několika měsíci. Hlavní prvky Evropské služby pro vnější činnost už máme na stole nějakou dobu. A nyní z Dubna mám, máme například zprávu z vlastní iniciativy Ovšem, co nebylo zahájeno, byl standardní postup k, ke zprávě Elmara Broka. Byla to pouze konzultace, nebylo to spolurozhodování a hlavní zbraň, kterou máme, je právě načasování kdybychom začali ten postup už před nějakou dobou u Brokovy zprávy a už bychom ji třeba schválili doteď, tak bychom naopak byli ve slabší pozici. Nikoli v silnější. Neboť to, co máme zhodnotit, tato možnost nám dává nejlepší taktickou výhodu. a ne, nechci se teď opakovat. Ale kdybychom to měli už schválené, byli bychom dál, měli bychom pozici, která jde dál, než uh, chtěli rada a komise. A přitom o dalších dokumentech se bude hlasovat až po letní pauze tím pádem máme ještě otevřené možnosti a dává nám to určitou sílu. Ale k tomu, co říkal pan BG, existuje také opačné nebezpečí. A to, že zničíme kompromis a budeme pak hlasovat o brokové zprávě až v říjnu. A pak už bychom museli pracovat v trošku otrávené atmosféře a navíc bychom byli pod velkým tlakem, abychom dospěli eh, k nějakému závěru. A tím bychom byli oslabeni. I v dalších oblastech. To je můj osobní názor. Protože konečné rozhodnutí bude muset padnout na úrovni frakcí a jejich vedoucích představitelů. Ale chtěl bych, abychom byli alespoň otevřeni možnosti přijetí rokové zprávy v červenci. A pak bychom zahájili standardní postup. Děkuji, pane Goltieri. Myslím, že musíme naší diskuzi pro dnešek ukončit. Necháme postup otevřený. Pokud se rozhodneme pro červenec, tak k tomu přizpůsobíme náš harmonogram. Bude to ještě oznámeno dodatečně. Protože jsme již probrali všechny zbývající body pořadu jednání, tak mi nezbývá, než oznáme další řádné zasedání 13. července a 14. července, pakliže nebude žádná mimořádná potřeba svolat